Eh, Dámy a pánové, dobré ráno. Máme zde hosty na výměnu názorů o politice soudržnosti EU po roce 2013. Zatím nám ještě jeden host chybí, on je zatím v, pa- v parlamentu dole. Eh, začneme tím pádem Anne-Sophie Parent z organizace Age Platform Europe prosím. Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Na úvod dovolte několik slov o mé organizaci, tak abyste pochopili, o čem budu vlastně mluvit. Age Platform Europe je evropská síť, která združuje více než 32 milionů seniorů v celé Evropě ze všech 27 členských států. Pokoušíme se eh, vzbudit zájem stárnoucí populace o politiku EU. Průměrně mluvíme o lidech starších 50 let, těch je zhruba 130 milionů v Evropě. Jakým způsobem eh, rozvíjíme zájem naší stárnoucí populace? Jednak eh, s nimi hovoříme o jejich zájmech a právech a zaujímáme také celoživotní přístup, takže chceme řešení, která nejsou pouze pro starší lidi, ale pro všechny lidi, i pro mladší generace, které jsou momentálně pod velkým tlakem To je tedy ve stručnosti náš přístup, který naše síť podporuje zcela jednomyslně. Nebudu se zabývat technickými podrobnostmi. Vím, že zatím probíhá jednání, byly předloženy určité návrhy z vaší strany a já mohu říci, že váš přístup podporujeme. Chtěla bych zdůraznit, že zejména podporujeme fakt, že je potřeba propagovat lepší to, čemu říkáme multi-governance cooperation. Spolupracujeme také s regionálními orgány, podporujeme eh, prostředí příznivé pro všechny věkové skupiny. Říkáme tomu age-friendly environments. Chtěli bychom dosáhnout eh, vyšší míry spolupráce a lepších příležitostí pro spolupráci jednotlivých úrovní zprávy, protože místní úřady nám často říkají, že eh, mohou lépe splňovat potřeby populace eh, všech věkových skupin, nicméně, že mají svázané ruce, pakliže nebudou podporovány ty místní samozprávy i na regionální a národní úrovni daném státě. Evropská komise DG Employment zorganizovala konferenci o těchto age-friendly environments eh, minulý červen. Tam se ukázalo, že členské státy, které jsou na tom nejlépe, jsou ty státy, kde je nejlepší spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi zprávy, pokud jde o jednotnou vizi. Když se shodnou, že je nějaká výzva, tak se na ní eh, nechá reagovat. A stárnoucí populace je podobně jako změna klimatu jedna z velkých výzev naší doby. A právě v těchto zemích, kde se dosahuje dobré úrovně spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi zprávy, eh, je eh, prostředí pro jednotlivé generace nejlepší. V rámci našeho přístupu, v rámci naší kampaně doufáme v podporu eh, politiky soudržnosti a jednotlivých finančních nástrojů v ní. Spolupracujeme také v rámci inovativních partnerství v Evropě pro aktivní stárnutí. Je to, ehm, není to tedy program financování, je to spíše takový nový způsob, jak navázat partnerství mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. Nejde jenom o veřejné orgány, jde také o průmyslový sektor, výzkumný sektor a vůbec společnost celkově. Máme také jednu kampaň, která propaguje age-friendly environments jako takové. Přičemž jedno z hlavních témat naší kampaně je eh, uspořádat nějakou evropskou konferenci eh, na nějaké úrovni, která zatím ještě není přesně stanovena o aktivním stárnutí. Proč si myslíme, že by bylo potřeba to podpořit? Jednak výbor regionů eh, ve svém stanovisku odhlasovaném za dánského předsednictví minulý květen vyjádřil nutnost eh, začít se zabývat otázkou demografických změn. Identifikovali demografické změny jako jednu z hlavních výzev, eh, které místní a regionální orgány čelí. Nicméně tato výzva se nevždy zohledňuje na národní úrovni tak, jak by měla v rámci priorit. Viděla jsem dokonce několik pozměňovacích návrhů, kde bylo jasně uvedeno, jak je tato výzva důležitá. Takže to podporujeme. Chceme se pokusit o eh, určité posílení Eh, toho celoživotního přístupu, abych tak řekla. Někdo znáte koncept jistě tzv. life cycle neighborhoods. Eh, většina místních samozpráv musí se zabývat tématy, která se na první pohled mohou zdát protichůdná, ale v rámci tohoto druhu zprávy chceme eh, prosadit i inovační rozměr, což je velice důležité a je důležité podporovat inovace na eh, evropské úrovni a chceme tuto, tento rozměr propojit i s rozměrem environmentálním. Pak je zde také eh, pozměňovací návrh, který má umožnit strukturované financování těchto programů, což je velmi užitečné zejména e, pro regiony, které potřebují více investovat tak, aby e, dosáhly vyšší vstřícnosti vůči stárnoucí populaci, ale nejenom stárnoucí populaci, ale vůči potřebám jednotlivých a všech věkových skupin. E, to je v podstatě všechno, co jsem chtěla na úvod říct. Nebudu zabíhat do podrobností o jednotlivých pozměňovacích návrzích, ale pakliže že Eh, budete mít pocit, že bychom vám měli poslat konkrétní návrhy ke konkrétním pozměňovacím návrhům, nebo návrhy pozměňovacích návrhů, můžeme tak učinit. Eh, vzhledem k Evropskému roku aktivního stárnutí a, solida- a mezigenerační solidarity jsme velmi aktivní a eh, tento balíček je pro nás velmi, velmi důležitý a skutečně doufáme, že se zlepší pravidla, tak abychom zajistili, že všechny nástroje, které máme k dispozici, mohou poskytovat co nejlepší výsledky tím, že místní a regionální úroveň bude plně využívat svou kapacitu, eh, samozřejmě na základě podpory eh, státu jako celku. A jednoznačně by tím pádem měly být i místo mezi prioritami pro financování. Děkuji vám mnohokrát za slovo. Dobrá, děkujeme vám, paní Parent. Nyní dostane slovo Julien Dijol, který eh, zastupuje organizaci Housing Europe. Thank you very much. Um... Děkuji, pane předsedo. Já se ve své prezentaci budu věnovat všem věcem. Za prvé budu hovořit o tematickém soustředění na nízkouhlíkové investice za druhé budu hovořit o významu sociálních infrastruktur v boji proti sociální vyloučenosti a chudobě. To souvisí s článkem 5 příslušného nařízení. A konečně eh, potenciálu, o potenciálu investic eh, do CLLD. A na závěr eh, je tu jedno průřezové téma a to jsou sociální dopady investic. Já budu hovořit eh, z perspektivy dostupného bydlení, mám Evropskou federaci bydlení a mm, věnujeme se této problematice především. Tak za prvé, proč podporujeme tematickou koncentraci na nízkouhlíkové aktivity? Tak za prvé tady to vidíme na tabulce, problém energetické chudoby v Evropě. Probíhají diskuse ohledně potřeby eh, společné definice eh, energetické chudoby v Evropě. Máme informace z Eurostatu a minimálně 50 milionů lidí v Evropě se nemůže přiměřeným způsobem vytápět své byty a e, trpí vlastně tímto, touto chudobou. Vidíme to v různých formách, v různých zemích. A za druhé, proč podporujeme nízkouhlíkovou tematiku? je to proto, že investování do energetické efektivnosti bydlení je eh, součástí významného balíčku eh, s makroekonomickými dopady ohledně eh, s tím, že investice veřejných prostředků do nízkouhlíkových budov jsou předmětem studie, u níž můžeme v brzké době dodat e, podrobnější informace. Dále je to e, zdrojem pracovních příležitostí, protože v, v některých oblastech sice dochází k poklesu pracovních příležitostí, jinde zase naopak. Studie ukazují nicméně, že nárůst pracovních příležitostí na straně jedné je vyšší než jejich ztráta na straně druhé. Potřeba investic, která v souvislosti s podle eh, Evropské komise představují 60 milionů eur ročně do roku 2020, aby bylo dosaženo cílů. Když to skombinujeme, kromě toho se směrnicí o energetické efektivnosti, je vidět, že toto je skutečně naléhavé téma a proto my podporujeme silné a ambiciózní um, ehm, projekty Eh, spojené tedy s tímto nařízením. Článek 4 neznamená, že by region měl povinnost vydávat prostředky do bydlení, ale jsme přesvědčeni, že bydlení bude tou první volbou, co se týče efektivnosti využívání prostředků eh, z pohledu eh, sociálních a z pohledu ochrany životního prostředí. Za druhé, význam priorit do investic, to je článek 5 příslušné směrnice, zazněla určitá kritika ze strany zúčastněných subjektů, proč takové, e, takový široký počet priorit, ale my jsme přesvědčeni, že to je konzistentní, je to v souladu s přístupem Evropské komise a s podporou Evropského parlamentu. Když se podíváme na otázku bydlení, jsou tu různé možnosti energetická efektivnost, sociální infrastruktura, eh, regenerace měst, další. A pak jsou tady ještě další oblasti, které Evropský parlament právě doplnil mm, podle pozměňovacího návrhu k článku 5 eh, odstavec 9, což eh, umožňuje využívat prostředky Eh, eh, právě v oblasti bydlení a my eh, podporujeme tento širok, tuto širokou škálu priorit, protože to umožňuje řadu projektů, které mm, a, a, a není vždy efektivní ty projekty kombinovat. Čili pokud se chceme soustředit na specifickou otázku investování do sociální infrastruktury, chtěl bych ukázat, že to je uh, také cesta k řešení sociálního vyloučení a chudoby. Uh, na grafu, co se týče eh, rozložení uh, nájemníků sociálních bytů ve Francii, a ta, ten obrázek může být podobný v jiných zemích, v roce 2006 lidé žijící v v těch nejpočetnějších po eh, v nejpočetnější skusině, skupině jsou často skutečně lidé chudí. To znamená, pokud chceme bojovat s chudobou, je potřeba řešit problematiku sociálního bydlení. A to je konzistentní způsob, jak dosáhnout eh, cílu 2020 snížení chudoby v Evropě. A konečně potenciál integrovaného rozvoje. To je velmi zajímavé pro nás v souvislosti s balíčkem nové soudržnosti. Tady jsou dvě významné věci. Za prvé, jak všechny otázky regionálního rozvoje vyžadují integrovaný postup. To platí v případě klimatických změn. Tady třeba vidíme zajímavý eh, příklad týkající se eh, strategie pro klima na místní úrovni. A to je jenom jedna součást celé skládačky. A potom se to týká také sociální politiky. Tady na tom stromě vidíte, že eh, chceme-li řešit větve, musíme řešit i kořeny Eh, daného problému. A tento integrovaný přístup eh, je eh, skutečně velice rozšíření na místní úrovni. A další otázka týkající se tedy těch nástrojů je, že uznáváme jasně potřebu zapojit uživatele do celé té úvahy. Ale rozhodně toto je oblast, která si zaslouží ještě zlepšení. My tady se odvoláváme na články 28 až 32 eh, příslušného nařízení a podporujeme pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, které posilují roli partnerů a subjektů na všech úrovních rozhodování, včetně volby kritérií strategie. Návrh komise se příliš opíral o roli členských států a my si myslíme, že je důležité vyhnout se jak před, předčasné determinace těch kritérií. My si myslíme, že místní orgány a regiony by měly dostat čas na to, aby si vytvořili tyto strategie a definovali si kritéria. Také podporujeme pozměňovací návrh parlamentu, který podporuje roli řídících orgánů při definování skupin pro místní akci. Chtěl bych uvést dva příklady tohoto potenciálu eh, místního rozvoje prostřednictvím těchto komunit, nebo v těchto komunitách. Například jedno ITI, které se týká ekosousedství, kde poskytovatele bydlení mohou sehrát vůdčí roli a eh, spojit IRDF a ISF, eh, jistě, což je další fond. A další možnost je tu ten Life Stickers neighborhood, jak říkala paní kolegyně, to se eh, týká eh, aktivit, které mohou mít významný dopad. V obou případech poskytovatele bydlení mohou se hrát klíčovou roli. A na závěr klíčová otázka a ta se netýká jenom účetního dvora. Existuje důkaz, že dojde k pokroku a že je zásah Unie požadovaný k první části otázky. Je tu skutečně patrné, že ten vliv tu je, nicméně sociální politika vyžaduje kvalitativní i kvantitativní ukazatele, včetně ukazatele uspořených nákladů. A řídící orgány a komise se musí opírat o výsledky eh, v, v terénu. V současné době v oblasti sociálního bydlení se toho dělá hodně a tento omezený počet ukazatelů na evropské úrovni doplněný ukazateli vytvořenými v terénu samotnými subjekty. To je, my nemůžeme mít jedinou sadu ukazatelů na evropské úrovni vzhledem k celé složitosti měření sociálních dopadů. A co se týče druhé části otázky, to znamená, zda je zásah Unie potřeba, ta odpověď je jednoduchá a vyplývá ze zkušeností e, nabitých v rámci různých evropských projektů a studií. Eh, tady je jeden společný dopad eh, projektů spojených s bydlením, zlepšuje eh, vlastní řízení projektů, zajišťuje lepší spolupráci mezi místními subjekty a to je dobrý příklad přidané hodnoty Evropské unie, protože bez těchto evropských fondů by k celé řadě těchto aktivit nedošlo, takže odpověď je tady jasná. Takže já vám velice děkuji za pozornost a jsme připraveni eh, eh, vám podpořit v vašem vyjednávání a na úspěchu. Děkuji. Děkuji, pane Dione. A nyní má slovo pan Sebastian Godino, který představuje Světový fond na ochranu přírody. Světový fond na ochranu přírody se zabývá politikou soudržnosti už téměř 10 let a já bych chtěla naznačit, jaké priority sledujeme a chceme doporučit i Evropskému parlamentu. Já hovořím jménem sedmi vedoucích environmentálních nevládních organizací. Není to jenom WWF, ale je to taková koalice nevládních organizací ve většině členských států Evropy. Myslíme si, že je mnoho důvodů pro to, aby eh, právě politika soudržnosti byla v souladu i s prioritami Evropské unie do roku 2020, aby se vytvářely eh, eh, takové věci, které pomohou všem, aby to byla zelená Evropa, aby se plnily cíle Evropy 2020. Zaměřím se na čtyři klíčové oblasti. Dvě z nich jsou spojeny s politickým rámec rámcem a dva jsou spojené s realizací eh, tak, aby se správně prováděla politika soudržnosti. Na straně politiky je třeba zlepšit tematickou eh, soustředěnost na nízkouhlíkovou ekonomiku a na oceňování programů a projektů i z hlediska klimatu. Pak je třeba podporovat tematické priority pro ochranu životního prostředí a eh, efektivní využívání zdrojů. To je nesmírně důležité a zajistit podnítit opatření, aby se ochraňovaly ekosystémy a biodiverzita, aby to bylo explicitnější a viditelnější v rámci politiky soudržnosti. Dále, co se týče implementace, pak, eh, aby byla implementace pořádná, je třeba zlepšit zaměření politiky soudržnosti na výsledky prostřednictvím ex ante podmínek. A na druhé straně musí být tady pořádný rámec zaměřený na ukazatele a kvantitativní cíle, což je velice důležité, má-li se zlepšit výsledkovost politiky soudržnosti. A čtvrtá věc je zajistit výrazné partnerství na všech uh, úrovních. Musí musí tady být úrovňová zpráva a etický kodex. A tady samozřejmě velice podporujeme návrhy parlamentu, které směřují ke zlepšení této oblasti. Teď eh, se podívám na různá nařízení, která fungují eh, v oblasti společných eh, ustanovení. Je to ERDF a fondy soudržnosti, tak ty společná ustanovení. My hlavně podporujeme, aby se zajistila větší viditelnost biodiverzity v obecných článcích. To je článek 8, týká se udržitelného vývoje. Mělo by se to tam více zdůraznit, protože my jsme si všimli, že na místní úrovni některé řídící orgány odmítají investovat do biodiverzity a ochrany ekosystému, pokud to není explicitně řečeno v nařízení. Proto to musí být velice výslovně řečeno. Druhá věc ve společných ustanovení se týká klimatu. My velice podporujeme dva pozměňovací návrhy, eh, s nimiž přišel parlament, aby se hodnotil dopad na eh, programu na eh, klimat. Je to článek 48 a druhé je také oceňovat a vyhodnocovat eh, dopad na biodiverzitu projektu. Je to článek 81 a my si myslíme, že tyto pozměvací návrhy parlamentu jsou velice zásadní, aby se lépe vyhodnocovaly programy, aby byly lépe zarámovány a abychom eh, se vyvarovali zbytečně drahým programům, ale naopak, aby programy v rámci politiky soudržnosti přinášely lepší výsledky. A poslední zásadně důležitý projev, prvek v obecných eh, eh, ustanoveních je samozřejmě zásada partnerství. To je velice citlivá otázka ve vztahu vůči radě. A to my víme a my se také velice snažíme působit na členské státy, protože zase v terénu naši kolegové si velice dobře uvědomují, jak je velice těžké eh, se dopracovat obecného zapojení do programu. My jsme také zveřejnili společný dopis 42 institucí, neziskovek, podnikatelských organizací eh, a různých dalších nevládních organizací. A ty všechny jsou pro to, aby se více zdůrazňoval princip partnerství v souvislosti i s etickým kodexem. Tady velice podporujeme Evropský parlament a doufáme, že se nebudete vzdávat Ehm, byť se rada velice snaží tuto zásadu oslabit. My myslíme, že princip partnerství je velice důležitý, aby se všichni více hlásili k politice soudržnosti a zejména na regionální a místní úrovni. Myslíme si, že pak bude tato politika efektivnější, užitečnější, protože bude přinášet konkrétnější výsledky a proto nám to připadá velice zásadní právě teď, kdy je doba škrtů a vůbec krize. Pak, co se týče Evropy, Evropského eh, fondu pro regionální rozvoj. Hlavně zase se díváme na otázky klimatu a energetiky. Klimat, velice, eh, mm, klima eh, jsme proto, aby se hodně investovalo do nízkouhlíkové energetiky. A myslíme si, že je třeba investovat do úspor energie, protože to přináší všem prospěch. Sníží se samozřejmě spotřeba energie, podniky neplatí tolik, ale také se sníží importy energie. To Evropu stojí stále více peněz a také se tím zlepšuje nezávislost energetická, podporuje to zelené eh, pracovní příležitosti, jako investice a tak. Proto si myslíme, že investice do energetických úspor, zejména ve stavebnictví, opravdu přinášejí prospěch všem. Proto je třeba se tematicky zaměřit na nízkouhlíkové projekty, protože opravdu jsou to investice, které nakonec budou pro Evropu vysoce ziskové. My máme také studii eh, takovýchto investic, jejich dopadu na pracovní příležitosti. Dělala to specializovaná agentura a ta spočítala, že v průměru politika soudržnosti vytvořuje 17 tisíc eh, pracovních příležitostí na jednu miliardu investic za rok. Přičemž, jestliže se statáž miliarda Eh, investuje do energetických úspor, vytvoří to 26 tisíc pracovních příležitostí, což je o 56 více za tutéž miliardu. Čili tady je jasný doplňkový dopad na tvorbu pracovních příležitostí, pokud se investice v rámci politiky soudržnosti zaměří zejména na energetické úspory budov. Proto velice podporujeme pozměňovací návrhy Eh, parlamentu, aby alespoň 26 IADF se zaměřilo na nízkouhlíkové eh, investice a 12 eh, na ty méně vyspělé oblasti. To si myslíme, že je alespoň to nutné minimum a že určitě by parlament už dále neměl jít na žádný kompromis v jednáních s radou. Pak druhá věc se týká klimatu. Jde o to, abychom neměli příliš uhlíkově náročná odvětví. A v této souvislosti nás nepokoje návrh, aby členské státy si sami mohly vybírat tematické cíle, které se zapracují do globální tematické koncentrace. My obáváme se totiž, že často by si členské státy volily jako tematické cíle dopravu, což znamená velká investice do silniční dopravy. A my si myslíme, že to je velice eh, uhlíkově náročné odvětví a že eh, to vlastně nás tady zablokuje v této situaci na celá desetiletí, eh, protože když se tady budou stavět takovéto komunikace, tak to za 50 let nezmění. Poslední věc, co se týče ERDF v souvislosti energetikou a klimatem, je pak to poslední souvisí s pevnými eh, tuhými palivy. Myslíme si, že parlament velice správně tady to chtěl vyloučit a my místo toho je třeba podporovat obnovitelné zdroje a energetickou účinnost. Ale eh, rada tam zase zapracovala i podporu plynu. A to si myslíme je velice škodlivé, jakožto dotace eh, pro tuhá paliva. A doufáme, že parlament bude proti těmto dotacím dotacím, protože si nemyslíme, že by se to vyplatilo jako investice. A dvě poslední věci, co se týče nařízení o ERDF. První se týká eh, biodiverzity a efektivního využívání zdrojů. Tady byly velice užitečné pozměvací návrhy ze strany parlamentu podle našeho názoru, aby ekoinovace, tedy podpora pro ekoinventace, byla zcela jasně zahrnuta do rozsahu působnosti ERDF a aby taky adaptace klimatu byla tady jasně zřečena a aby se také zahrnula obnova biodiverzity do tohoto nařízení. A poslední, co se EDF týče, se týká ekologických cílů a kvantitativních ukazatelů. My e, máme návrh, je tady komplexní e, seznam ekologických ukazatelů, které si myslíme by měly být součástí rámce ERDFD. Myslíme si, že tyto ukazatele jsou velmi důležité pro to, abychom mohli opravdu měřit eh, investice do této politiky. A na základě ukazatelů bude pak snadné stavět také kvantitativní cíle, abychom věděli, na co se peníze vydávají a budeme se snažit dosáhnout opravdu cíle 2012 prostřednictvím investic do politiky zde soudržnosti. A teď už se dostávám dostávám k nařízení o fondu soudržnosti. Teď už to bude kratší. Jedno se týká eh, biodiverzity a efektivního využívání zdrojů. Byly tady návrhy ze strany parlamentu, aby se podpořily výrazně investice do natury 2000. Jak pravděpodobně víte, to je základní kámen eh, politiky biodiverzity, proto je velice logické, že se začne investovat do biodiverzity prostřednictvím podpory eh, Natury 2000. Velmi si přejeme, aby se to výslovně řeklo v nařízení. A poslední prvek. Nařízení o fondu soudržnosti je zase zaměřené na výsledky a je třeba mít komplexní seznam ekologických ukazatelů a kvantitativních cílů, tak aby se zajistilo, že tady budou nastaveny cíle pro programy, včetně ekologických, které jsou opravdu relevantní. A je třeba pak eh, eh, analyzovat dopad politiky soudržnosti prostřednictvím různých ukazatelů, a to i včetně ekologických. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Eh, pane Godinote, Pan Petr Perkovič z Evropské komise si přeje něco říci? Just like to, uh... O, děkuji. Dovolte mi zmínit několik slov o roli nevládních organizací, jak co se týče návrhu komise, tak co se týče triagolových jednání. Jak víte, tak v podstatě ta myšlenka eh, reformy politiky soudržnosti je, že chceme silnější politiku, chceme se více orientovat na výsledky a chceme dosáhnout propojení s Evropou 2020 a s všemi těmi cíly, které tady předřečníci zmínili. Navrhujeme nové mechanismy, zaměřujeme se na výkonnost, kondicionalitu a navrhujeme také silnější partnerství. Proč? Samozřejmě je to otázka dobrého řízení, ale kromě toho, jak jsem řekl, je to otázka efektivity. Jak můžeme ty peníze, které máme, co nejlépe využít? A tím se chci vrátit ke zprávě Koch, kde se kritizuje Lisabonský proces proto, že selhal v zapojování místních, regionálních a dalších aktérů, pokud jde o implementaci top-down cílů. Pak je zde celá řada dalších prvků, některé z nich už byly změny, ale to nejdůležitější je snad eh, kodex chování, Komise je přesvědčena, že toto je velmi důležité, eh, tak, aby se stanovily minimální požadavky na dobré postupy. A pak jsou zde další věci, které jsou rovněž důležité a o kterých už eh, zde bylo hovořeno. Jednak komunitárně vedený místní rozvoj, který se navrhuje pro všechny čtyři fondy integrovaným způsobem a který představuje velký potenciál pro angažování místních aktérů a pro dosažení těchto. E, konkrétně máme e, nenaplněný potenciál v Evropském sociálním fondu a Evropském fondu pro regionální rozvoj. Rovněž je zde otázka e, mainstreamování těch horizontálních principů. To vidíme už v současné politice, pokud jde o udržitelný rozvoj, rovnost, antidiskriminaci a v dalších oblastech. Nesmí to být cvičení jenom na papíře. Musí to být něco, co bude v samotném srdci tohoto programu a abychom toho dosáhli, musíme do procesu zaangažovat příslušné expertní síly. To nutně budou expertní síly z vnějšku, z veřejného sektoru, budou to nevládní organizace a jiné organizace. Je potřeba získat co nejširší spektrum znalostí. Bylo zmíněno několik oblastí, kde potenciálně má nevládní sektor eh, důležité postavení, pokud jde o stanovování priorita, sdílím to, co bylo řečeno. Dovolte mi zdůraznit několik z nich. Jednak je to oblast chudoby, sociálního začlenování. Zde potřebujeme posílenou sadu mechanismů, které už do programu určitým způsobem zakotveny jsou. Já do toho nebudu za, zabíhat, ale máme zde konkrétně mechanismus na eh, eliminaci chudoby, to je volitelný nástroj pro členské státy, ale bude jistě velmi užitečný. Je jasné, že proto máme mnoho zdrojů, také máme zdroje pro energetickou efektivitu v oblasti bydlení a jinde, to je potřeba, ty peníze je potřeba lépe utrácet, tak jak kolegové říkali. A pak je zde jeden nový prvek, který byl zaveden z iniciativy parlamentu. To bylo něco, vůči čemu komise už byla eh, vstřícná, ale definovalo se to pak konkrétně v trialogu. To je zaměření na demografické změny v těchto programech. Takže opět to je velmi důležitá oblast pro nevládní organizace. Na závěr mi dovolte zmínit ještě jednu oblast, která je podle mého názoru důležitá a eh, na které s parlamentem spolupracujeme a rada s námi také spolupracuje, jak věřím je eh, samozřejmě lépe do budoucna potřeba lépe hodnotit eh, způsob zapojení partnerství do tohoto procesu. Eh, v trialogu se hovoří o lepším reportingu o těchto partnerstvích a zejména se hovoří o zpětné vazbě zpětné vazbě ze strany komise vůči parlamentu a příslušnému výboru, který se tímto tématem zabývá. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Berkovici. Teď mají slovo koordinátoři jednotlivých politických frakcí. Kdo si chce vzít slovo, prosím? Prosím. Eh, děkuji, chci poděkovat všem hostům, všem řečníkům za jejich příspěvky. Za poslední rok jsme dostali mnoho informací, které jsme zohlednili a začlenili do své práce a e, daří se nám tak snad lépe prosazovat zájmy zastoupených skupin. A doufáme, že se nám podaří vybudovat pro příští sedmileté období lepší politiku soudržnosti. Měl bych obecnější dotaz na všechny řečníky. Je skvělé, že tak rychle došlo k dohodě o těchto různých nařízeních, ale co je podle vás v jednotlivých členských státech, kde se teď připravují první dohody o partnerství, první projekty partnerství? Eh, pokud vím, tak v mnoha státech už máme první návrh nebo druhý návrh. A já bych se chtěl zeptat, zda v reálu vaši členové, vaši partneři v těch státech mají pocit, že jsou aktivní součástí tohoto procesu, těchto příprav. Ono to půjde docela rychle. Rok 2014 už je skutečně za dveřmi a bude se najednou muset začít s financováním programu podle jiného vzoru. Takže já se chci zeptat, jaká je realita v městech, regionech, jednotlivých státech. Jste skutečně respektovaným partnerem veřejných orgánů? Jak ten proces probíhá? Eh, pokud se zabýváte energetickou účinností, ubytováním nebo různými demografickými programy, eh, aktivní stárnutí a tak dále. Je to už realitou? A nebo bude potřeba se na ten proces v příštích měsících také zaměřit. A druhá otázka se týká vztahu, vztahů mezi těmito novými nástroji, to je to Partnership Action Plan o aktivním stárnutí. Eh, máte pocit, že vztah mezi našimi politikami a tímto celosevropským programem vůbec existuje, že, že se na to pamatuje, že na to pamatují ti, kteří plánují, kteří rozhodují na regionální a místní úrovni. Zkrátka, jaká je realita a jinak eh, chci říci děkuji za dobrou práci. Vidíme, že skutečně to, za co bojujeme, je důležité téma. Slyšeli jsme o něm z úplně nové perspektivy. Děkuji vám, pane Van Nistelrooy. Eh, Domica Kleva má slovo. Děkuji. Velmi vítám dnešní rozpravu. Je skvělé jak eh, z různých perspektiv nahlížíme stejný dokument, který ve výboru Regi diskutujeme. Vaše nevládní organizace jsou velmi důležité. Eh, máme od vás zpětnou vazbu nejenom na toto téma, ale na cokoliv dalšího. Já sama jsem obdržela stovky návrhů, pozměňovacích návrhů za poslední rok, pokud jde o politiku soudržnosti, protože konec konců hovoříme o politice soudržnosti na příští dlouhé období. Nemám vlastně ani tak otázky. Chci v podstatě přivítat jednak platformu Age Platform Europe, protože já jsem dosti aktivní ve výboru FEM, kde eh, máme také mnoho příspěvků od vás. Eh, děkuji také organizaci Housing Europe. To je velmi, důležitá, velmi důležité poselství a těším se na další spolupráci s vámi. Jenom jsem to zkrátka tak chtěla říct. A děkuji také za elektronickou verzi PowerPointové prezentace, protože když to vidíme na papíře v černobílém, tak eh, skutečně tam nevidíme ty jednotlivé státy, které jsou elektronicky vyvedeny v barvě. Samozřejmě eh, sociální bydlení je otázka pro místní a regionální úřady a je to téma velice důležité. A pokud jde o VVF, asi si nedovedete představit, kolik návrhů jsme v tomto výboru dostali na téma energeticky efektivního bydlení. Ale i to je otázka pro místní a regionální úřady. Jde o vytváření evropské legislativy na toto téma. A e, proto jsem se o nich také chtěla zmínit, protože si myslím, že sečteno a potrženo jsme všichni na jedné lodi, jak se říká. Protože e, většina těch věcí, co jste říkali, byla také neustále na pořadu jednání zde v parlamentu. Děkuji. Kleva. Děkuji, paní Kleve. A nyní má slovo paní Schröder. Um... Paní Schröder má slovo. Děkuji vám mnohokrát. Měla bych tři témata. Jednak eh, paní Parent říkala, a to bylo velmi zajímavé, že potřebujeme doslova good governance, dobré řízení. Ano, to je hrozně hezké, ale my jsme v jednání, kdy jde skutečně o jednotlivá slova. Je to legislativní text. A to jednání bylo uzavřeno. Včera probíhala debata kterou jste jistě sledovala. A tam šlo o takzvané menší změny, menší technické aspekty, ale v tom je právě ten největší politický konflikt. Jde o to, co to vlastně jsou ty menší technické změny. A mě by zajímalo, eh, zda i vaše sdělení mohou opustit tu všeobecnou rovinu a zaměřit se na konkrétnosti. Co to tedy je, to good governance, jak tomu říkáte, podle vás? Otázka na WWF, na pana Godinota. Vy jste členským státům napsali dopis, ale pokud se podívám na trialog eh, a jak dopadl, tak se zdá, že ho nikdo nezohlednil. A možná ano, možná si ho někdo četl. Eh, možná eh, se to naopak někde ztratilo mezi vaší kanceláří a členskými státy, nevím, ale tak to prostě je. A tím se zase vracím k těm minor issues, minor technical changes. Když hovoříme o konkrétním právním textu v trialogu, když se podíváme na to, že už vlastně zbývá jenom několik málo hodin eh, na to dostat ten dopis na ta správná místa. Možná by přece jednou, přece jenom ještě stálo za to, abyste si zaplatili kurýra, aby eh, to do dnešního odpoledne ještě doručil tam, eh, kam má, protože jinak se ten váš dopis nikdy nedostane ke svému cíli. A za třetí, tím se dostáváme ještě k té nízkouhlíkové ekonomice a zlepšování a kvótám a tomu všemu. V podstatě, pokud jde o, to, o ty rozhodující změny v parlamentu, tak e, ono nepůjde pouze o otázku bydlení. Takže ty energetické úspory nebudou jenom v e, oblasti bydlení, bude to rozšířeno, aby do toho spadlo více věcí. Takže v podstatě je stále otevřené, zda a na co členské státy tyto prostředky využijí. Zda se budou zaměřovat na budovy, na jejich energetickou efektivitu, vyšší energetickou efektivitu a využívání potenciálu pro získávání pracovních míst takto, ale to je otázka na národní úroveň. A tím se dostáváme k otázce partnerství. Zajímalo by mě, jakým způsobem si partneři představují, že budou eh, vlastně hlavními aktéry toho celého procesu, jak do něj mají být zaangažováni, jak do něj musí být zaangažováni, tak, aby měli vliv eh, v rámci principu partnerství a aby ten vliv byl efektivní. A aby eh, působili na tom správném místě, to znamená tam, kde členské státy provádějí přípravu na partnerské dohody, a jakým způsobem se chtějí angažovat v tom probíhajícím procesu. Podle vašeho názoru, co se musí teď stát, aby tito partneři mohli plně využít své kompetence? Děkuji vám mnohokrát. Thank you, Mr. Děkuji, paní Schroeder. Pan Olbrecht. Děkuji, pane předsedo vždycky si můžeme položit otázku, zda není příliš pozdě pro partnery přijít a říkat, ehm, jestliže je to, to co říkají tedy, jestliže je to po eh, rozpravě ve výboru, ale naši partneři v nevládních organizacích jsou dobře informovaní, jsou tady včas, protože spolupracujeme s nimi od začátku, oni vědí, jaký byl původní návrh eh, a eh, nevládní organizace pečlivě sledují, co děláme Mm, co eh, v našich výborech, jak si, co projde, co se, které ty myšlenky vyhrají, které prohrají, čili ne, nemá smysl opakovat staré příběhy, které známe, ale pře, přesvědčit vyjednavače, za co mají bojovat v té poslední fázi. A, a jako obvykle naši partneři jsou daleko lépe připraveni než mnozí z nás, protože oni na těch textech pracují a nikoli na politických poselstvích, ale na velice konkrétních detailech. A samozřejmě můžeme diskutovat i o těch detailech s našimi partnery, eh, konkrétně třeba co se týče e RDF. Obecně vzato, na počátku tady byla snaha zavést tematické mezi tematické cíle demografii, ale pokud já vím, v rámci CPR tomu tak není. Demografie snad není, nebo je? Patří mezi tematické cíle, je to tak? Tematické cíle, myslím, jeden z těch jedenácti. Aha. Na začátku totiž jsme měli iniciativu tady v tomto výboru, úplně na začátku, že by to tam bylo, ale pak už ne, čili demografie nepatří mezi tematické cíle a je teď později tam zařadit o tom se ale každopádně hovořilo. Já nerozumím přesně tomu, v čem spočívá návrh eh, platformy H. Možná eh, je to eh, paralela s, tou aktivitou starostů ohledně energetiky, ale prostě nerozumím tomu, jak strukturální politika může pomoci této platformě. Co se týče WWF, Několikrát jsme měli příležitost s nimi hovořit a jsou některé věci, které náš výbor podporuje, obecně energetická efektivnost, mezi ně patří a já nezdílím názor eh, Elizabeth, že bydlení není problém. Bydlení je problém, čím dál větší problém. Řečnice nehovoří na mikrofon. Ehm, my jsme teď otevřeli téma e, koncentrace a e, je otázkou volby členských zemí, jestli, se, e, jestli si vyberou tuto koncentraci. To není jisté. No, já si myslím, že členské státy nejsou hloupé a vědí, která investice bude relativně rychlá, relativně jednoduchá a přinese velmi dobré výsledky. A energetická efektivnost budov je ve skutečnosti velice eh, eh, rychlá, přináší velmi pozitivní, rychlé výsledky. A co se týče fondu soudržnosti, jak je to, eh, my, my vlastně měníme minimální úroveň takzvané eh, energetické efektivnosti, tak abychom dosáhli cílu 2020 a e, dosáhnout 6 na 15, e, to je opravdu veliký skok. Zavádí se, protože do, doprava zase všechno pohltí, já si myslím, že především se máme soustředit na energetickou, eh, eh, energetickou eh, efektivnost budov, ale to by se mělo týkat všech, všech budov. A v našich frakcích před koncem vyjednávání bychom měli znát jasné vysvětlení komise, v čem spočívají státní podpory pro zvýšení energetické efektivnosti soukromých budov. O tom bychom si měli pohovořit. Dobrá, co se týče plynu, jako zpravodaj já mám mandát toto vypustit a nepodporovat to jako výbor. Takové je stanovisko výboru a takové je i stanovisko WWF, ale víme, že někteří z nás, některé členské státy také se budou snažit vrátit do toho plyn a ta diskuse ve vyjednávacím týmu se může zase rozběhnout na toto téma. Návrh, který se týká tematických cílů a jak je především vnímat, především článek 5, o to skutečně eh, podporuje skutečnost, že energetická efektivnost sehrává významnou roli v tom nařízení a e, po celé měsíce pokračující boj za jasný ty text e, týkající se tematických e, kruhu a bydlení, co, co, třeba co myslíme tím bydlení. Eh, tam eh, my se nesnažíme eh, vytvořit jednotnou definici, protože existuje určitý problém s definicí bydlení, sociálního bydlení a tak dále, takže bychom se tomu měli v tom nařízení vyhnout. Jedna věc, o které mm, řečníci hovořili, se týká ukazatelů. Ukazatele, které podle mého názoru jsou velmi důležité, naprosto klíčové pro zhodnocení efektivnosti takové politiky, ale ukazatele v právním aktu nejsou ideálním řešením, protože e, ukazatele by měly být v, delegovaném, v, v aktu delegované pravomoci nebo v prováděcím aktu, protože e, je to otázka hodnocení, protože pokud by to bylo součástí právního textu, tam nemůžeme mít ukazatele výsledků, protože ty se musí vytvářet z, poda nahoru. Ale ukazatele dopadů politiky, které máme teď v oblasti ERDF, Fondu soudržnosti, územní spolupráce, to je velmi obecné a nijak to nesouvisí s eh, tím nařízením. Takže já navrhuji, aby ukazatele byly jasné, dobře definované, přesné, ale jako zpravodaj bych se snažil vysvětlit v průběhu těch vyjednávání, že by to nemělo být součástí právního textu, protože jakmile začneme jednat o ukazatelích, tak z toho bude parodie na práci, protože zákonodárce nemůže jednat vyjednávat o ukazatelích. Ukazatele jsou technickou záležitostí a mělo by to jasně patřit do aktů v eh, přenesené pravomoci. Děkuji, pane Olbrichte. Máme ještě tři další přihlášené řečníky a pak eh, přítomní experti zodpoví otázky. Musíme skončit eh, v půl jedenácté. Pan Bosinar Děkuji. Už tady byla zmíněna většina opravdu důležitých věcí. Hovořili o tom moji vážení kolegové. Mohu proto připojit pouze svoji vděčnost za vynikající spolupráci po celý proces, kdy se vypracovávala zpráva o soudržnosti s nevládními organizacemi. Jejich příspěvek je zcela eh, zjevný teď v obsahu této zprávy. A jenom co se týče energetické účinnosti budov, tam je to opravdu velký přínos. A ukazuje se, že když hovoříme o výhodách životním prostředí a snižování emisí CO2 a o místních a zelených pracovních příležitostech, tak oni opravdu nejlépe dokáží eh, předkládat argumenty ve prospěch těchto ustanovení. Za to jsem opravdu vděčný. A vím, že oni hovoří za místní komunity a za regiony. Já bych chtěl vyjádřit, vy, vy, vy, využít této příležitosti, abych řekl komisi a radě, že eh, úspory energie v budovách bychom měli vidět vždycky ve vztahu i k eh, k um, dálkovému vytápění, tak aby ten celý proces úspor v souvislosti i s vytápěním byl v souladu, tak aby to bylo integrované a pomáhalo to našim komunitám. A já vím, že nevládní organizace opravdu tady sehrávají velice důležitou úlohu a je třeba pracovat společně a přesvědčovat radu tam, kde pořád ještě klade odpor. Ale zase bych chtěl poděkovat za vynikající spolupráci a také za to, že ustanovení týkající se Natury 2000 rovněž získali tuto podporu a za to jsem velice vděčen. Děkuji. Děkuji, pane Bustináru. Pan Vlasák, prosím. Eh, děkuji velice za slovo. Nemusím opakovat, co už tady zaznělo. Chtěl bych velice poděkovat za spolupráci a z vlastních zkušeností mohu říci tolik, že eh, naše spolupráce vychází z dobrých kontaktů Není to jenom věc bilaterálních vyjednávání, ale i spolupráce s interskupinami a tak dále. Ale chtěl bych se ještě vrátit k otázce, eh, kterou nanesl pan Van Nistelrooy na začátku této diskuse kde máte problémy, kde eh, se vám zdá, se vám nedostává dobré odezvy, na které úrovni eh, municipální, regionální nebo státní. Myslím si, že se musíme dopracovat ke konsensu na každé úrovni. Z vlastní zkušeností vím, že je velice důležité, aby existoval konsensus na úrovni města, životního prostředí. Proto nám prosím řekněte, kde přesně vidíte problém. A moje druhá poznámka se týká dopravy. Určitě pro mnoho, mnohé členské státy potřebují investovat do dopravy, ale z hlediska ekologi- e, e, musí to být do ekologicky udržitelné dopravy, například městská hromadná doprava. Eh, tady je třeba investovat, protože životní prostředí ve městech je prvořadou otázkou. Ehm, tedy my to potřebujeme a samozřejmě, že to podporují i veškerá asociace měst. Čili potřebujeme investovat do dopravy, ale do ekologické a udržitelné. Děkuji. Děkuji, pane Vlasáko. Pan Riza, prosím. Děkuji. Já bych se v několika bodech chtěl zmínit o tom, o čem hovořil zástupce Světového fondu na ochranu přírody. Když jsem viděl původní návrh komise obecného nařízení, tak jsem nějak moc překvapený nebyl. A to i přesto, že je tady vnitřní e, rozpor a nekonsistentnost. Nicméně tento návrh opravdu řeší věci týkající se změn klimatu, jak z hlediska e, zmírňování dopadů, tak i podpory adaptace. Nicméně, pokud jde o otázku biodiverzity, pak si myslím, můžeme klidně říci, že ten návrh obsahoval jisté nedostatky, které se parlament posléze snažil korigovat. Ještě bych k tomu dodal, že náš výbor a naši vyjednávači v trialogu tady opravdu sehráli významnou úlohu. Na základě článku 8, to se týká horizontálních principů, Tady Evropský parlament eh, se zasazuje o cíle spojené s biodiverzitou a to je určitě v pořádku. Je to velice výmluvné, protože v návrhu komise je uvedeno podporovat přizpůsobení se klimatickým změnám a prevence a řízení rizik, ochrana životního prostředí, podpora racionálního využívání zdrojů a tím komise končí a zcela ignoruje problematiku biodiverzity. A vzhledem k tomu, že komise je zde zastoupená, tak bych chtěl komisi připomenout, že jsme vstoupili do šesté vlny Eh, vymírání druhů a Evropská unie je tím zvlášť dotčena, takže musíme systematicky tuto otázku ochrany biodiverzity začlenit na stejnou úroveň jako otázku klimatických změn eh, jak v oblasti jejich omezování, jejich omezování, tak přizpůsobení se klimatickým změnám. So you have a lot of questions. Padla řada otázek na vaši adresu. Prosím, máte slovo. Nejprve možná pan Godino. Velice děkuji za všechny poznámky a otázky. Já budu reagovat na dvě záležitosti. Jedna se týká zásady partnerství a druhá životního prostředí a klimatu. Děkuji paní Schroeder za její poznámky eh, ohledně toho, že náš dopis se někde ztratil na cestě mezi Bruselem a členskými státy. Eh, vlastně ho dostali ministři zahraničí a životního prostředí všech členských států. A samozřejmě, že ve své práci jsme se neomezili na to, že jsme poslali jenom jeden dopis, ale my už více než rok eh, s mnoha členskými státy jsme v kontaktu, abychom podporovali zásadu partnerství. Uspořádali jsme setkání v mnoha člen státech a také samozřejmě v Bruselu. Eh, Německo, Francie, Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Česká republika, Spojené království, Slo, eh, Řecko, Slovensko, eh, Slo, Slovinsko a to jsem patrně ještě na spoustu zapomněl. Takže my opravdu hodně protlačujeme tu otázku zásady partnerství jak na úrovni Evropské unie, tak i na úrovni členských států, kde se scházíme s představiteli vlád. Ale jak víte, mnohé vlády jsou velmi proti, zejména proti mandatorní globálnímu etickému kodexu. Oni chtějí mít volné ruce v tom, jak budou tuto zásadu partnerství uplatňovat. A my jsme s mnoha členskými státy diskutovali některé prvky, eh, které oni zmiňovali a které jim přidělají ústavní nebo institucionální problémy. Proč nemohou akceptovat, aby Evropská unie se vyjadřovala k tomu, jak se na národní úrovni mají uplatňovat principy partnerství? A také ještě, abych zareagoval na pana Vlasáka. Podle našich kolegů v terénu hlavní problém v tom, jak fungovat v rámci partnerství. Ty problémy existují hlavně na národní úrovni. Velice často, když klepeme na dveře, tak nám nechtějí otevírat. Nechtějí nechtějí nám úplně vysvětlit ani harmonogram, ani e, e, sam strukturu budoucích operačních programů a partnerských dohod. V mnoha členských e, státech vůbec nám nedali na vědomí, jak probíhá tento projekt. Nemáme ponětí, jaký tam mají harmonogram, kdy budou audit, audity u nevládních organizací. Takže těžko se k tomu můžeme vyjadřovat. Je to pro nás velmi těžké. A zejména se to týká východoevropských států. Tam je těžké diskutovat tyto partnerské programy a operační programy pro budoucí politiku soudržnosti. Víme, že prakticky všechny členské státy už o tom začaly diskutovat a připravují si další návrhy. Takže zcela evidentně eh, tato eh, společné, eh, ty společné podmínky na evropské úrovni, tak aby byly minimální podmínky a povinnosti pro členských států, aby zapojovali zainteresované strany a partnery. To se ještě neplní, nedělá. A proto tolik tlačíme na to, aby tady byl mandatorní etický kodex, tak, aby se takové minimální stejné podmínky pro členské státy stanovily. Pořád tedy mnoho mezer a hodně nevyvážeností v Evropě. My jsme zjistili, že někde existují velmi dobré osvědčené praxe v mnoha členských státech a proto jsme na základě toho vypracovali vypracovali i určitá doporučení. Jsou to dokumenty, které mohu dát všem eh, členům tohoto výboru, protože my na základě konkrétní zkušeností z terénu jsme připravili návrhy. Pak je tady další věc. A to se týče e RDF. Chtěl bych něco říci o investicích do tuhých paliv, jak říkal pan Olbrecht. On ví, že už jsme o tom diskutovali. To je přirozeně eh, citlivá věc, zda se eh, tato paliva mají či nemají eh, ještě dotovat v Evropě. Hodně se o tom hovořilo i tady na tomto výboru, výboru když se vypracovával kompromisní návrh. Nakonec se to rozdělilo na dvě části a ta, která podporovala tyto dotace, byla vypuštěna. Evidentně tedy tento výbor už není pro tuto, subsidi, tuto dotaci, vzhledem k tomu také, že to, těch peněz je čím dál tím méně. A my to pod podporujeme z mnoha důvodů. Evropa na mezinárodní úrovni přijala mnoho závazků a podporila mnoho prohlášení o tom, že je třeba postupně e, dotace do škodlivých tuhých paliv stahovat na úrovni G20, na úrovni OSN, na, úrovni, na konferenci o změnách klimatu. A aby zároveň tedy tuhá paliva Evropa u sebe dotovala, to je prostě naprosto nekonzistentní a spochybňuje to důvěryhodnost Evropy na mezinárodní úrovni. Druhý prvek je, momentálně to počítáme tak, že možná tady mohou být dvě velké objemy, dva objemy in, investic do plynu v příštím desetiletí Evropě a to by mohlo zase ohrozit také eventuální další rozvoj eh, energetické, větší energetické účinnosti. To se týče i klimatických cílů do roku 2050, protože když se bude investovat do infrastruktur plynu, pak se budou také využívat. Že podniky budou samozřejmě chtít, aby ty investice byly ziskové, aby to vynášelo. Proto se pak budou používat postavené infrastruktury a když jich bude moc naplit, tak vlastně tím zničíme místo toho potenciál pro obnovitelné zdroje. A to nás velmi znepokojuje na leta 2030, 2050. Musíme na to být opatrnější než dřív. A smutná věc je také, která se týká eh, pracovní příležitostí, protože plynárenská infrastruktura v porovnání s energetickou účinností a obnovitelnými zdroji nedělá mnoho příležitostí, přičemž ty obnovitelné zdroje vytvářejí jak příležitosti, tak zlepšují životní prostředí. Proto si myslíme, že je velký důvod pro to, aby v politice soudržnosti postupně stahovaly tyto dotace. A zatím je to miliarda, používá se to hlavně v Polsku. Ovšem Polsko zase mělo velký ekonomický rozvoj během posledního desetiletí, čili tato miliarda investic, pokud by Polsko chtělo opravdu investovat, do, tak evidentně to může udělat samo a nemusí přitom e, se spoléhat na dotace z politiky soudržnosti. A proto si myslíme, že dotace do energie e, v rámci politiky soudržnosti budou daleko užitečnější, když se bude e, investovat do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. To pak pomůže všem evropským státům a regionům. Děkuji. Eh, Děkujeme, pane Godinote. Paní Parent, Age Platform Europe. Děkuji. Neodpovím na všechno, jenom na něco, zejména na to, co se dotýká přímo naší platformy. Já jsem na začátku mluvila stručně, protože, jak zaznělo, teď se pohybujeme ve fázi konečného vyladění dokumentu, ale pokud jde o nejdůležitější priority nebo nové přístupy, které bychom zde rádi reflektovali, eh, jsou právě ty, jakým způsobem bude program organizován a jakou podporu bude poskytovat pro partnerství. Jde o oblasti, kde je skutečná evropská přidaná hodnota. A to je potřeba neustále zdůrazňovat. Je potřeba zvyšovat efektivitu a zajišťovat nejlepší výsledky pro naše občany. To je pro nás to nejzásadnější. Všechny nástroje by kromě toho měly podporovat ehm, rozšíření těchto iniciativ. Máme zde celou řadu velkých eh, programů, které financují pilotní projekty a místní partnerství, která pak představují nová inovativní řešení pro určité regionální nebo místní výzvy ale momentálně nemáme žádný postup pro rozšíření působnosti těchto programů a právě to by měla zajistit politika soudržnosti. Právě proto jsme navrhli a vlastně prosadili tento nápad, že vznikne struktura na úrovni EU, která umožní toto rozšíření těch projektů, aby jednotliví aktéři se mohli vzájemně poučovat, učit se jeden od druhého a využívat to nejlepší a zejména, aby mohli spolupracovat na nových řešeních, která po té, co se někde zavedou a jsou úspěšná, pokud jde o finanční udržitelnost a pokud jde o návratnost, vzhledem k daným cílům, ať už to jsou cíle sociální nebo environmentální nebo jakékoliv jiné, nebo projekty demografické. Pokud jde o naši oblast, eh, dostali jsme velmi dobré záběry, závěry z Rady EPSCO, v prosinci tam se hovoří o místních a regionálních úřadech jako angažovaných stranách. Kromě toho máme stanovisko výboru regionů, kde se hovoří o tom, že eh, politika soudržnosti by se měla zaměřit na to, aby pomáhala místním regionálním aktérům, aby se vypořádali s touto demografickou výzvou. Ale souvisí to také s dalšími velmi klíčovými procesy v EU, inovační partnerství například, nebo eh, rostoucí stupeň propojení, pokud jde o propagaci toho age-friendly environment. Máme zde už více než 100 regionů a místních samozpráv, které se skutečně zajímají a aktivně prosazují tuto spolupráci. A jde také o eh, znalostní komunity v rámci EIT. Eh, to bude také na pořadu jednání. Děkuji, Lamberte. Což nám umožní, aby vznikaly výzkumné komunity, které budou propagovat aktivní a zdravé stárnutí. A to vše je teď potřeba propojit. Takže budeme potřebovat nějakou strukturu podobnou, jako máme v oblasti energetiky. Tyto dvě oblasti samozřejmě musí spolupracovat a budeme se také muset snažit o získání spolupráce v oblasti inteligentních měst, chytrých měst a tyto iniciativy všechny spojit to nám teprve umožní rozšířit všechny tyto iniciativy i na vyšší úroveň, ty iniciativy, které zatím jsou na úrovni místních samozpráv. Pokud jde o tu nejobtížnější úroveň pro nás, eh, na národní úrovni to není vždy jednoduché, ale v naší oblasti získáváme velmi silnou podporu ze strany některých členských států které se rozhodly spustit celonárodní program na podporu snah místních a regionálních samozpráv pro boj s eh, starnoucí populací. Je to například Finsko, tam se připravují principy age-friendly environmentu, eh, Irsko, kde před týdnem ministr oznámil, že spustí proaktivní pozitivní strategii pro aktivní stárnutí. Francie, a konec konců já teď pojedu do Paříže, tam se uzavírá Evropský rok. Eh, kde zahájili misi na podporu age-friendly environments, takže i tam se plánuje národní strategie na podporu místních a regionálních samozpráv. Polsko, tam se také takováto iniciativa spustila a Portugalsko na něčem takovém zrovna pracuje. A my tyto členské státy, které jsou, abych tak řekla, vůdci v této oblasti, využít eh, jako pilotní projekty pro propojení různých úrovní řízení a my chceme, aby toto spojení skutečně vzniklo, protože nám umožní lépe se koordinovat v rámci politiky soudržnosti mezi národní, regionální a místní úrovní. A to zatím nikdo žádným příkladným způsobem neudělal. Děkuji. Děkuji vám, paní Parent. Máme už jenom pět minut. Máme ještě dva mluvčí. Takže nejprve pan Diol. Snad velmi stručně partnerství, otázce pana van Nistelroje. Zatím to vypadá tak, že členské státy připravují návrhy dohod o partnerství s celou řadou aktérů, kromě, bohužel, eh, kromě lidí z sektoru bydlení. Momentálně v podstatě máme jenom dva úspěšné pokusy kde naše Federace sociálního bydlení hovoří a diskutuje na úrovni členského státu v přípravě takovýchto partnerství dohod. Takže eh, pakliže zde nebude žádný závazek ze strany nařízení, bude velmi obtížné, aby se lidé, kteří zastupují sociální nebo environmentální sektor, také aktivně zapojili do těch národních dohod. Přirozená tendence je hovořit se zástupci eh, výzkumného a vývojového sektoru, energetického sektoru a zástupci místních úřadů, což je prima, ale ne, nestačí to. Takže toto je velmi konkrétní, abych odpověděl paní Schröter. Je to konkrétně článek 5 návrhu nařízení, Jde o kompromisní návrh předsednictví, který zatím, pokud máme tedy jeho nejnovější verzi, není přijatelný, takže je potřeba, abyste vyhájila své stanovisko a e, je potřeba zajistit naprosto konkrétní partnerství. Já už jsem o tom hovořil. E, když se podíváme na článek o komunitárně vedeném místním rozvoji, tak kompromis předsednictví stále příliš e, odvisí od role členských států, které budou určovat kritéria pro výběr strategií a které rovněž budou ustavovat ty výběrové výbory eh, pro ty strategie. Nám to nestačí. Je potřeba, abychom tyto partnery integrovali na všech úrovních a proto jsou ty pozměňovací návrhy parlamentu tak důležité, aby zlepšili kompromis předsednictví. Takže myslím, že to je dosti jasné. A poslední věc, co chci zmínit, se týká indikátorů. To je eh, v reakci na pana Olbrichta. Možná jsem to neřekl dost jasně, ale my nepodporujeme eh, ideu společných indikátorů v právním textu. My bychom je radši měli v aktu přenesené pravomoci. My nechceme mít špatné indikátory v legislativě. Tak to bohužel však zatím je, pokud jde o ten sociální aspekt. Samozřejmě vnímáme komplexnost tohoto tématu, e, ten sociální dopad investic do bydlení je velmi složitou věcí, ale jak říkám, rádi bychom ty indikátory měli spíše v nějakém jiném aktu, který bude doplněn indikátory vypracovanými místními aktéry, spíše než že by byly součástí legislativního textu. Takže vlastně v tom s vámi souhlasíme a děkuji vám za slovo. Děkuji vám, pane Dione. Pan Berkovic. Děkuji, no já už opravdu velmi stručně. Chci pouze říci, že doufáme, že v příštích dnech dosáhneme pozitivních výsledků. Ale bez ohledu na to, je jasné, že otázka partnerství je ve středu této politiky. Je to právě díky této, to, tomuto výboru, díky nevládním organizacím a místním a regionálním samozprávám a nebude možné, aby členské státy nebo kdokoliv jiný se k tomuto obracel zády. Komise bude velmi proaktivní v této věci, jak v tom formálním procesu příprav, smluv o partnerství, partnerských dohod, ale také poté, když budou ty smlouvy podány a komise bude asistovat při jejich výběru. Děkuji vám. I would like... Především se chci omluvit, ale musela jsem prezentovat vlastní zprávu ve výboru Ekon, tak jsem se nemohla zúčastnit tady na začátku, ale chtěla bych velice poděkovat kolegům, kteří tady zastupují nevládní organizace, poděkovat jim, že přišli eh, a především za jejich spolupráci s námi. Všichni kolegové zpravodajové velice oceňují vaše aktivity a, eh, a to, že, že tedy chodíte sem, klepete na dveře, vysvětlujete věci v průběhu celého toho procesu. A samozřejmě toto, tato schůze ty problémy nevyřeší a zkušenost parlamentu je, že ta eh, slyšení jsou stejně důležitá jako eh, ta individuální práce a pokračujte, prosím, protože celý proces implementace nařízení a celého toho procesu práce na implementačních aktech a aktech v přenesené pravomoci, eh, aby zůstaly také předmětem vašeho zájmu, protože to, čeho nedosáhneme ve vyjednávání, ještě se dá řešit potom dodatečně v rámci těchto doplňujících aktů. Takže vám velice děkuji, přeji vám mnoho úspěchů, eh, veselé Vánoce, šťastný nový rok a doufám, a nyní bych chtěla vyzvat kolegy, aby se připravili na hlasování. Takže ještě jednou děkuji hostům. My teď budeme tedy hlasovat. No, no, no, yeah, You can move there if you want. There is some space, I think. Yeah. I, would like to check, um, sorry, I would like to check the... Já bych chtěla zkontrolovat hlasovací přístroje, takže prosím vložte své karty do hlasovacího zařízení. Co? A Ja, ja w ogóle nie wiem o co chodzi, tylko na twoje piękne oczy, że tak wyrażę. Ty też, tak? Uh, Tedy, jak jsem říkala, můžeme prosím nyní zkontrolovat hlasovací zařízení. Hlasujeme prosím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 Dobrá. Takže začneme zprávou Oldřicha Vlasáka eh, ohledně zprávy jednotného trhu. Pozměňovací návrh jedna, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 2, kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 3, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 4, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 5, kde je pro? proti, zdržel se schváleno. Návrh 6, kde je pro, proti. To bychom si zkontrolovali. Pozměňovací návrh 6, hlasujeme prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 22 hlasy ku 11. Návrh 7, kde je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Návrh 8, kde je pro? Proti, zdržel se schváleno. Návrh 9, kde je pro? 11, kde pro, proti zdržel se schvále, schváleno. Takže kontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 11. Tak o kterém chcete hlasovat? Promiňte, hlasovali jsme o návrhu 11. Myslela jsem, že návrh 11 byl schválen. Takže nyní kontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 11. Close? Yeah, close. Yeah, full. Je to zamítnuto bohatou většinou. A nyní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme pozměňovací návrh 12. Končím hlasování a návrh byl přijat. E, návrh 13, e, e, oddělené hlasování, část 1, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 15, kde je pro, proti, zkontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 15. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 16. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 17. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 18. Kdo je pro? Kdo je pro? 18. Proti zdrželi se schváleno. 19. Kdo je pro? Proti Zkontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 19. Návrh byl přijat. Návrh 20, kde je pro? Proti? Zkontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 20. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 23. Kdo je pro? To je ústní pozměňovací návrh k návrhu 23. Je někdo proti? K ústnímu pozměňovacímu návrhu nikoli, takže budeme hlasovat o návrhu 23 v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 25 pro, proti, zdržel se schváleno, závěrečné hlasování, eh, hlasujeme elektronicky. Třicet jedna pro, dva proti, takže návrh byl přijat. A nyní přistoupíme k hlasování. E, e, to máš Deutsch, Evropský semestr e, Evropské unie. Máme kompromis číslo jedna, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis dva, pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh sedm, pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 9, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, ústní pozměňovací návrh k návrhu 11, je někdo proti? Padá. Návrh 11, eh, ústní pozměňovací návrh, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže tady dílčí hlasování na, k návrhu 12, první část, kde je pro, proti zdržel se schváleno, druhá část, kde je pro, proti zdržel se schváleno. Návrh 13, ústním pozměňovacím návrhem je někdo proti? Není, takže kdo je pro? Proti zdržel se schváleno, 14 pro, proti zdržel se schváleno, kompromis 3 pro, proti zdržel se schváleno, 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 18 pro, proti, zdržel se schváleno, 19 s ústním pozměňovacím návrhem, nikdo nemá nic proti, dobrá, takže hlasujeme o 19 pro, proti schváleno, 20 pro, proti, zdržel se schváleno, 21 od, máme důči hlasování, takže první část návrhu 21 pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část pro, proti. Zkontrolujeme druhou část pozměňovacího návrhu 21 elektronicky. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Je to 18 k 18, čili bylo zamítnuto. Ehm, kompromis 4. Mně nefunguje hlasovací zařízení. A vy jste pro? Takže to bylo schváleno. Takže prosím, zopakujeme hlasování o druhé části pozměňovacího návrhu 21. Prosím, znovu hlasujeme elektronicky. Teď to funguje? Končím hlasování. A je to zase 18 ku 18, takže to bylo zamítnuto. Takže někdo zřejmě změnil názor. Je to zamítnuto. Hlasovala. Já jsem to viděla na vlastní oči, že tam svítí zelená lampička. No, no, I'm sorry. Dear colleagues, I'm not blind. Kolegové, já nejsem slepá, když vidím, že hlasovací zařízení svítí zeleně, tak vidím, že tedy ten hlas byl eh, eh, jaksi platný. Já jsem jasně viděla, že to nebylo přijato. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 22. Kde je pra, padá? 24 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. So the vote is closed. And 33 to 3. Končím hlasování a můžeme poblahopřát. Bylo to schváleno eh, poměrem 33 k 3 hlasům. Teď eh, půjdeme zase eh, ke stanovisko autor Mojca Kleva Kekuš, Evropský semestr teda aspekty zaměstnanosti. Kompromis jedna pro proti přijato, druhý pozměňovací na pro proti zdrželi se přijato, pozměňovací návrh čtyři, dělená hlasování, první část pro proti zdrželi se schváleno, druhá část. Kontrolujeme druhou část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 12, ústním pozměňovací návrh je někdo proti ústnímu návrhu? Ne, takže pozměněném změní 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, kontrolujeme 13, Zahajuji hlasování.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 20 s ústním pozměňovacím návrhem, někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu ne, takže pozměněném změní pro, proti, zdrželi se, přijato 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se, přijato 23. Dělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, Kontrolujeme druhou část pozměňovací návrhu 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování je to zamítnuto 16 pro, 22 proti. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se přijato, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 26. Ústním pozměňovacím návrhem je někdo proti tomuto ústnímu návrhu ne, čili hlasujeme v pozměněném změní pro, proti, zdrželi se, kontrolujeme 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zamítnuto. Zamítnuto. Omlouvá se paní předsedkyně. Ano, vydáváte pozor. Kompromis 6. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A teď závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to 35 ku dvěma hlasy přijato. Teď přejdeme eh, ke zprávě paní Leny Kolarské Bobinské úloze politiky soudržnosti EU při provádění nové evropské energetické politiky. Jste připraveni? Pozměňovací návrh 1 od ITRE pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Teď eh, návrh 5 eh, eh, ITRE, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 29 pro, proti, ne, ten odpadá. Čili 34. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 34. Pro, proti. Ověříme 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato 26 14. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 43 pro, pro 43 pro, kdo je proti. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Já to dělám kvůli tobě, Lamberta. Končím hlasování 23 k 12 schváleno. 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, myslím si, že to bylo přijato. Kompromis 4, kdo je pro, kdo, proti. Ověříme kompromis 4. To už je přímo konec světa, když ověřujeme kompromisy. 21 ku 12, 18. Přijato. Kompromis 5. 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. E, na, námět 3 od ITRE pro, proti, e, zdrželi se přijato. 54 e, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 55, kdo je pro, proti. Myslím si, že to bylo přijato, ale rychle ověříme 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto 14 pro, 26 proti. Pozměňovací návrh 53, kdo je pro? Proti. Zase ověříme 53, omlouvám se. Končím hlasování a je to přijato 20 k 18. Eh, suggestion 6 od ITRE pro, proti, zdrželi se přijato. 12 zase od ITRE pro, proti, zdrželi se přijato kompromis 6. Tady máme rozdělené hlasování na dvě části. První část kompromisu 6 pro proti. Ověříme první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, přijato 25 ku 13, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh, respektive suggestion 7 od ITRE. Já nevím, co to má být, že je nám něco tak naznačí pro, proti, zdrželi se přijato, 62 pro, pro proti, ověříme 62, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 25 ku 12. 63. Kdo je pro? Proti? Nevím, tak to raději ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Teď kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 69 pro, pro 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato kompromis. Nechcete to ověřit? Tady je to napsané tak, že bych to měla vidět. Druhá část kompromisu 7, ještě jednou pro, proti, schváleno, ale Miguel to chtěl ověřit. Končím hlasování a je to přijato 26 14. Takže teď opravdu se vracíme zase k 69 pro. Kdo je proti? Raději ověříme. 69, myslím si, že byla přijata. 27 k 13 velkou většinou přijato. Kompromis 8 pro. Proti zdrželi se přijato. 9 pro. Proti zdrželi se přijato. 10 pro. Proti zdrželi se přijato. 87 pro, proti, zdrželi se přijato, 88 pro, proti, zdrželi se přijato, 90 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11, pro, proti, zdrželi se přijato. 95, pro, proti, zdrželi se přijato. 98, kdo je pro? Proti. Myslím si, že to bylo přijato, ale ověříme. 98 ověříme. Končím hlasování. Přijato 21 ku 16. 96. Kdo je pro? Proti? Ověřujeme 96. Zahajuji hlasování. Přijato 25 ku 11, 99, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 100 pro, proti, zdrželi se přijato, 102 pro, pr- proti, ověříme eh, pozměnací návrh 102. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 eh, 18 hlasy. 104 eh, pro proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12, dělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti. Ověříme 111. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13. Ústním pozměvacím návrhem je někdo proti ústnímu pozměvacího návrhu? Ne, čili takto budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato v tomto pozměněném znění. 117 pro, proti, ověříme 117. Končím hlasování. Přijato 118. Kdo je pro? Proti? Asi je to zase většina, ale ověříme. 118. Končím hlasování. Za přijato. 119, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 120, kdo je pro, proti, ověříme pozměnací návrh 120. Přijato. 121, kdo je pro? Proti? Ověříme 121, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o tři hlasy. 122. pro, proti, zdrželi se. Přijato 123. Pro, proti, 123. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto 18 pro, 22 proti, 124, kdo je pro, proti. Radši ověříme, není to jasné. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 125, kdo je pro? Proti. Ověříme 125. Zahajuji hlasování. Zamítnuto o čtyři hlasy. 126, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 13, eh, pro, proti, zdrželi se přijato. 127. Ne, protože ITRE byl, odpadá to, protože návrh ITRE byl přijat. Teď 128 eh, má ústní pozměvací návrh. Je někdo proti němu? Ale ne, ale máme dělené hlasování. Nejprve první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Musíme asi ověřit. O čem máme teď hlasovat? Takže 113 pro, proti, zdrželi se přijato. 130, 131 pro, proti, zdrželi se přijato. A teď se musíme zase podívat. Sto třicet dva. Kdo je pro? Proti? myslím, že bylo zamítnuto, ale ověříme. Proto to ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 133 odpadá. 134 Hlasujeme pro, proti, pro, pro zdrželi, proti, pardon. Myslím, že to, myslím, že jen socialisté byli proti. Přicházíme k citacím. Pozměňovací návrh 1, tady se nehlasuje. Jdeme k úvodním ustanovením. Pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdrželi se přijato, 3, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyři, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis jedna, pro, proti, zdrželi se přijato, poznal deset pro, proti, zamítnuto, myslím. Zahaj hlasování pozměvací návrh 10.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 je to 18 na 18, já proto já nikdy nevím, když děláte tyto zvláštní koalice, takže vy jste nehlasil. A byl byste pro. Je to příliš těsné, takže jenom jednou zopakujeme toto hlasování, protože je to tak těsné. Takže zahajuji znovu hlasování. Je to pozněcí návrh 15. Teď už všichni hlasovali, takže končím hlasování. A teď, teď je to 19 na 19. Takže zamítnu to stejně. Měli byste si to lépe připravit. Poznací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zase je to velmi těsné, takže ověříme 16. Zahaje hlasování. 16. Končím hlasování a je to přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 19. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Teď máme tady eh, návněty od IT Petra. a pozněc, je to pozněcí návrh 2. Ale pouze druhá část. Kdo je pro? ITRE, druhá část, pro, proti, zdrželi se přijato. Čtyři pro, proti, zdrželi se přijato. Osm. Osm. Pro, proti, zdrželi se při... zamítnuto zamítnuto 9, odpadá, 10 také odpadá, teď nevím, musíme se podívat, co s jedenáctkou také odpadá, čtrnáctka také odpadá, takže 15 od ITRE pro, proti, zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrželi se přijato. Závěrečné elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 22 na 17. Pochopila jsem, že tím končí hlasování. Paní eh, Kolarská Bobinská eh, bych chtěla slova. Já bych chtěl poděkovat všem, kdo usilovali spolu s námi o kompromisy a také chci poděkovat eh, poradcům a panu Nesterejovi za podporu a všem, kdo nám pomohli. Děkuji. kolegová, teď Eh, budeme mít eh, velice důležité zprávy eh, o trialozích. Pokud vás zajímá, co probíhá v rámci vyjednávání, prosím, abyste své soukromé rozhovory vedli jinde. Lambert, you are reporting. Lamberte, vy jste spolu s pravodajem, prosím, pojďte se posadit. A dostanete slovo a vy nejste na místě, tak vám nemůžu dát slovo, tak co já s vámi? Takže, kolegové, jdeme na to. Společná ustanovení ohledně Evropského fondu a zrušení nařízení. Nebudu říkat nic. Všechno vám řeknou, kolik trialogů a tak dále. Lambert. Začne Lambert. Dobrá, děkuji. Jak víte, politika spočívá v různých hlediscích, názorech na rozvoj oblastí, jako je energetika. A obecně očekávám, že proběhne i všeobecná rozprava v plénu. Máme dokonce i časový slot pro eh, tyto čtyři zprávy. Takže rozprava je jednoznačně užitečná. Takže teď zpět k nařízením a naší právní práci. Dovolte mi na úvod říci, že včera už proběhla definitivní výměna názoru eh, s řeckým ministrem Eh, pardon, eh, s kyperským ministrem samozřejmě. Byli jsme na něj velmi slušní, vzhledem k tomu, jak přispíval do tohoto procesu. Ovšem eh, na pozadí je jasné, že to nebyl jeho osobní názor, spíše šlo o radu, která vyvíjela veškeré úsilí my jsme se pomalu posouvali naším směrem, proběhlo 10 trialogů, 11. bude dnes večer a ukazuje nám to, že tento proces vůbec není jednoduchý. A je tím pádem jednoznačně dobře, že v rámci mandátu se eh, objevilo i několik věcí, kde parlament vlastně vůbec neměl omezené, neměl, vůbec neměl svázané ruce, takže to hlasování eh, v červenci eh, proběhlo velmi dobře, neměli jsme vlastně nic interního, co jsme se tady museli mezi sebou vyřešit, což bylo velmi dobře, takže s mandátem v ruce, s výsledky jednání v ruce, až eh, je budeme mít na papíře, vrátíme se do výboru Regi a očekáváme, že budou přesně takové, eh, jaké chceme. Bude to tedy na prvním zasedání výboru Regi v lednu, kde už budeme mít celý ten text kompletní. Nicméně dnes eh, vám můžeme představit takový stručný přehled toho, o čem jsme jednali a eh, v těch deseti trialozích a dnes v tom jedenáctém trialogu předpokládám, že dojde k částečné dohodě a jinými slovy budeme mít už eh, výsledky v těch oblastech, na kterých jsme doteď pracovali, to znamená, pokud jde o to strategické plánování. Možná tady, Konstance, bych začal já, pak vám to předám, až se unavím. Jde samozřejmě o vyjednávání, takže je určitě dobře, když nás tam je víc. Teď, nás, teď jsme byli dva, dva spoluspravodajové. Pak tam eh, samozřejmě ještě byla paní Hybner, předsedkyně jednacího týmu, pak tam byli stínoví zpravodajové ostatní zaměstnanci, kteří pracují dnem a nocí a poskytli nám mnoho užitečných nápadů v mezidobí. A vůbec eh, naše pracovní doba byla velmi, velmi dlouhá na toto téma. Dobrá, teď tedy ke stavu věcí. Jednak, eh, jak se to bude celé jmenovat? Jak těm fondům v příštích sedmi letech budeme říkat, když se má jednat o nějaké všeobecné nařízení a jsou tam slova, která nepředstavují eh, vlastně pro naše voliče nic konkrétního pro naše partnery, tak to není úplně dobře. Já si myslím, že se dnes konečně shodneme že budeme mít ten název, který jsme navrhli já a Konstance. Bylo to, byl to tedy návrh eh, parlamentu. Bude to směřování evropských strukturálních a investičních fondů. Já myslím, že to bude přijato. Zejména proto, že strukturální fondy se týkají soudržnosti, to všichni vědí a zároveň eh, to už jsme také nesčetněkrát říkali na plénu a v různých parlamentních dokumentech, že naše politika je především politika investiční. Takže ten název Evropské strukturní a investiční fondy jak si zastřešuje eh, těchto pět fondů pro to všeobecné nařízení, což si myslím, že je docela dobrý výsledek. Myslím si, že stanovisko parlamentu toto velmi hezky vystihlo. Pak jsme museli samozřejmě řešit mnoho věcí v článku 2, pokud jde o definice. A podařilo se nám, eh, pokud jde o makroregionální strategii, prosadit svůj názor. Jsme byli aktivní součástí těchto jednání a společně s našimi ostatními kolegy. Dále jsme hovořili o specifických doporučeních pro relevantní země. A vlastně všechno probíhalo tak, jak jsme se na tom shodli zde v parlamentu. Dosáhli jsme tedy dobrého vyvážení v tomto dokumentu. První reference budou národní reformní programy a nad rámec toho, v těch případech, kde je to potřeba, budeme mít konkrétní doporučení pro specifické státy a ta byla také přijata. Pak článek 4. Ten se také týká partnerství, eh, partnerských dohod a principu partnerství. Zde panoval všeobecný názor eh, široké teritoriální a sociální soudržnosti, to znamená integrovaný přístup, zapojení partnerů. Pak se objevil názor rady, že není možné sem zavádět nové administrativní zátěže pro všechny eh, příjemce peněz a pro všechny instituce takže i zde jsme pokračovali poměrně bez problému. Ale velké téma byl článek 5. To je eh, ten zásadní bod, a to také už opakuji do nekonečna v tomto výboru, eh, jde o to, aby nedošlo k renacionalizaci regionální politiky. V podstatě se nejedná o nějaké dodatečné fondy pro eh, nějaké doplnění národních rozpočtů. Jedná se o specifické cílené fondy, které mají směřovat do regionální politiky. Vypracovali jsme eh, si proto velmi tvrdý přístup. Chtěli jsme zcela konkrétní dokument, kde bude jasně stanovená pozice volených orgánů měst, regionů a vůbec místní samozprávy a kde ta pozice bude nejdůležitější. A to bylo takové společné téma procházející celým tím přístupem rady a nešlo tím vůbec proniknout. Ovšem teď tu máme v definici partnerských dohod, partnerských smluv, které budou hlavními dokumenty pro příštích sedm let. A hovoříme zde o v podstatě regionech a městech, a zvláštních volených orgánech, eh, které se už objevují přímo v tom textu. Už to nebude oddělený dokument. Je to první formulace v tomto partnerském přístupu. A dostali jsme vlastně maximum. A pak jsme podle vůle parlamentu Eh, formulovali další část tak, aby byli za, zapojeni další partneři, to znamená různé nevládní organizace a další. Takže je to takový dvouúrovňový přístup, přesně tak, jak jsme chtěli. A eh, to bude potřeba sdělit i ostatním kolegům a vůbec našim voličům v příštím roce, že jsme byli pro decentralizované instituce. Další aspekt tohoto přístupu je, a to je eh, prolomení další linie rady, která vlastně nechtěla nic tam zavádět o tom, jakým způsobem tyto principy budou aplikovány. Ovšem princip, eh, parlament chtěl nějaký kodex chování znamená nějaký způsob chování, který bude na papíře a který zároveň budou všichni znát, který bude právním dokumentem integrovaným v tomto nařízení a to jsme prosadili. Rada ten kodex chování přijala. Skvělé. To jsme vůbec nečekali. Takže jako vyjednavači, jako vyjednávačský tým jsme velmi rádi, že se nám to podařilo. To byl eh, bod, který si přál výbor regionů a i všichni ostatní v naší delegaci, v našem táboře. Takže to jsme prosadili. Momentálně stále ještě eh, vyřizujeme některá další témata. Dnes, jak doufáme, také vyřešíme, ale máme je chycené pod krkem v, eh, ve věci tohoto kodexu chování. A teď je potřeba zasadit se o to, aby tyto závazky byly také splněny. Eh, Rada nám teď v podstatě říká, že už připravuje partnerské dohody, partnerské smlouvy a eh, v podstatě mají do určité míry pravdu, když říkají, že když to připravíme teď a partner to nařízení, eh, parlament to nařízení přijme někdy v červenci, pokud vím, já předpokládám, že parlament všechna ta nařízení týkající se víceletého finančního rámce bude schvalovat někdy v červnu nebo v červenci nebo tak nějak v polovině příštího roku, ale mnoho zemí už připravuje ty partnerské dokumenty, partnerské smlouvy, případně jsou někde ve stavu prvního nebo druhého návrhu a říkají, Nechtěli bychom, aby nás pak později někdo trestal, když náhodou opomeneme nějakou podrobnost, která se teď dohodne. Protože ta, ta příprava také chce svůj čas. Jinými slovy, eh, chceme připravit ještě dodatečný dokument společně s Evropskou komisí na přání rady v tom smyslu, že až ty dokumenty budou předloženy, tak eh, se nebude někdo trestat za to, že nesplnil všechny požadavky, které se pak objeví v tom definitivním nařízení. A to já naprosto chápu. Oni chtějí manévrovací prostor, nechtějí, abychom je zatlačili do kouta, ať už ve finančních otázkách nebo něčem ostatním. A poslední bod eh, z mé strany, protože já už jsem trošku vyčerpán, jistě to kolegové chápou eh, my jsme ty partnerské smlouvy se rozhodli nazvat partnerskými dohodami. To rada chtěla. Ona to eh, může být smlouva, ale v podstatě se smlouvou, eh, s komisí smlouvu nikdy neuzavřeme. Nejsme smluvní, smluvní strany. Eh, právně to nelze přijmout. Takže se tomu do budoucna bude říkat partnerská dohoda, ovšem s tím obsahem, eh, který jsem zmiňoval. Eh, teď poprosím Konstanci, aby mě ještě doplnila v tom, co jsem vynechal. Děkuji. Já si Lamberte nedovedu představit, že bys byl unavený. No ale dobře, to eh, ráda převezmu samozřejmě. Kolegové a kolegyně, dovolte mi jednu nebo dvě poznámky Eh, protože včera byl čas na zdvořilosti, dnes si myslím, že je potřeba jasných slov. Eh, jednání s předsednictvím byly zatraceně obtížná. V podstatě šlo o to, že členské státy vůbec nechtěli přijmout myšlenku, že budou muset jednat i s parlamentem. Oni se ani v tom nejhorším snu nepředstavovali, že budou muset jednat eh, o nějakém mandátu s někým, kdo si ho kus vezme pro sebe. Takže to trvalo na tom to nejdéle. To, to bylo to nejhorší, než si členské státy uvědomili, že ano, asi přece jenom jednání bude potřeba. A kompromisy představovali trošku jinak než my. Kompromis spočívá v tom, že se každý podívá na to, kde může ustoupit, co může získat a nějakým způsobem to vyváží. Ovšem pro radu je kompromis v tom, že parlament přijme, co rada chce. A trvalo velmi dlouho, než jsme se dostali do situace, kdy jsme skutečně mohli začít s řádným jednáním i o e, i v, e, jaksi v tom smyslu, že prezident, předsednictví najednou bylo ochotno jednat s konkrétními lidmi. k tomu na začátku vůbec nebyli připraveni. Ale kdybychom my netrvali na svém, tak by se pozice parlamentu významně oslabila. Ještě jednou zopakuji, že si myslím, že v rámci té dohody o strategickém plánování jsme eh, učinili obrovský krok vpřed. Nelze to porovnávat ehm, eh, například s trialogovými jednáními o specifických fondech. Ta, ta jsou dosti složitá, ale pokud jde o komplexitu tohoto všeobecného nařízení, ta je samozřejmě daleko vyšší a eh, je zde mnoho bodů, které rada politicky vůbec nechtěla slyšet a kromě toho eh, jsou zde určitá témata, která parlament zuby nechty chtěl prosadit. Eh, Lambert už začal hovořit o tom kodexu chování, eh, já bych to ještě trošku rozvedla. V podstatě v článcích 14 a 15 tam ten obsah kodexu chování byl odsouhlasen v tom smyslu, že se bude jednat o akt v přenesené pravomoci. A já jsem v této věci velmi napjatá, jak to bude vypadat dnes večer, protože v tom kodexu chování máme šest nebo sedm různých návrhů ze strany rady. A myslím si, že parlament má eh, měl nějaký návrh eh, k tomu stavu, byl to návrh číslo 5, pokud se nepletu. Eh, ten jsme dostali ve středu večer, asi v 9 hodin večer jsme ho dostali. A pokud tam ještě někdo něco měnil na straně rady v technických jednáních, tak eh, to bude dnes večer velký problém, protože pokud to tak skutečně je, tak to je přesně podkopání všeho, co regiony chtějí. Eh, a parlament to jednoznačně nepodpoří. V podstatě ten díl byl takový, že my odsouhlasíme určité rozdělení v těch partnerských dohodách, partnerských smlouvách, pouze pokud rada přijme, že eh, bude nějaký kodex chování, který si název kodex jednání také zaslouží. Rada navrhla kromě článků 14 a 15 ještě nějaké společné prohlášení parlamentu a rady eh, a že by se o něm hlasovalo. My jsme na to přistoupili, ale pouze za předpokladu, že v tom prohlášení bude napsáno, že členské státy budou jednat v duchu eh, kodexu chování a že tak budou připravovat operační programy, že budou komisi a, a, že, a že eh, ten kodex chování bude co nejdříve na stole. Ovšem to stále není. Eh, jednací tým, vyjednávací tým se dnes odpoledne ještě jednou sejde. Já si myslím, že nemůžeme přijmout, aby ty již odsouhlasené texty byly najednou jednostranně měněny. To zkrátka nejde. A já to říkám zcela jasně, zcela otevřeně. To bude jednoznačně na pořadu jednání při dnešním večerním jednání. Pokud jde o rozdělení těch partnerských dohod na dva díly, na dvě, na dvě části, eh, jak o tom už hovořil Lambert, tak my jsme původně byli toho názoru, že eh, to by stačilo udělat na úrovni operačních programů, takže to je článek 87 to nebyla tak těžká jednání. To zkrátka bude rozděleno a pak už jde o nějaké ty jednotlivosti a podrobnosti eh, toho a onoho, ale myslím si, že eh, jsme zde dosáhli docela dobrého kompromisu, který bude užitečný a použitelný pro všechny zúčastněné strany. Jde právě o toto rozdělení na úrovni partnerských dohod. To bylo do určité míry obtížné. My jsme jednali o tom, že eh, určité části, eh, která, které rada chtěla začlenit do druhé části a které jsou však strategicky důležité, že budou začleněny do první části. Takže jinými slovy, to jsou ty Arrangement to Ensure Coordination between, between Funds and Other Instruments. To jsou ty fondy CSF, nebo jak se to jmenuje. Takže to půjde všechno do první části a všechno, co souvisí s redukováním eh, administrativních překážek pro koncové příjemce, i to půjde do části číslo jedna. To je kompromis, ano. Ale myslím si, že my jako parlament to přežijeme. A konec konců i komise řekla, že si dovedou představit, že to bude fungovat. A tím pádem se skutečně jedná o dobrý kompromis. Takže to, byl, eh, to byly ty pozměněné eh, články 14 a 15, se kterými jsme nakonec souhlasili. Eh, ve všech ostatních článcích Lambert to ještě může doplnit, nastaly určité drobné změny. Jedna věc, na kterou musíme dávat pozor, je Eh, jsou ty vyjednané dohody o transparentních procesech, eh, že potřebujeme spolupracovat i s veřejností. To bylo pro radu velmi eh, obtížné sousto, abych tak řekla. Jednalo se o různé body v oblasti strategického programování a ehm, nakonec s tím souhlasili, ovšem v tom posledním návrhu to je zase škrtnuté, takže musíme dát pozor na to, aby ten konečný návrh odpovídal našim požadavkům, ale jinak ty změny, které byly učiněny v určitých místech, jsou poměrně užitečné. Jedná se o určité přizpůsobení toho nařízení a e, my jako parlament také musíme dbát na to, že členské státy jsou e, každý trošku jiný. Máme určité federalistické státy, centrálně řízené státy a mnoho mezi tím takže je potřeba zohlednit, že i ty budou mít různé požadavky na ty konkrétní procesy, o kterých zde hovoříme. No a tím se dostávám v podstatě už na konec, takže mohu říci, že pokud věci odhlasujeme tak, jak jsme se na nich dohodli, tak to bude skutečně obrovský krok vpřed. A myslím si, že to bude velmi dobrý základ i pro regiony, které budou moci začít připravovat programová jednání a bude to dobrý základ i pro příští trialogová jednání, eh, na kterých se vyjasní ještě ty poslední zbývající body. Dovolte mi ještě jednu poznámku. Rada chtěla eh, vyškrtnout na mnoha místech různé horizontální cíle. My jsme je však ale obhájili a kromě toho eh, jsme v různých oblastech také mohli zahrnout do textu demografický vývoj, zrovnoprávnění žen a mužů, Eh, pří, přístup začlenování handicapovaných osob, otázku ekosystému, udržitelného rozvoje. To jsou všechno témata, která na mnoha místech zůstala nevyškrtnutá, což byl náš zásadní požadavek, naše zásadní přání už od začátku a rada se zuby nechty bránila tomu, aby to v textu bylo a je potřeba jasně říci, že jsme se zasadili o to, aby to v tom textu zůstalo, to je pro to programování velmi důležité. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla, jinak bys to, Lamberte, musel doplnit ještě ty. Ne, ne, ne, nezapomněla si na nic, ale já bych k tomu ještě doplnil, že dnes večer, až začne jednání, tak e, tuto částečnou dohodu e, budeme mít před sebou já navrhnu, aby Konstance mluvila eh, v těch jednáních, protože si myslím, že je eh, jednoznačně správně nepřijímat ty další změny, které jdou směrem, jaký se nám nelíbí. Je důležité, aby ten mandát, eh, který máme a který nám umožnil do těchto jednání vstoupit, se teď použil k dalšímu dobrému postupu v oblasti těchto fondů. A je potřeba držet nohu na plynu. A e, to zejména i při, dalších, e, při jednáních o dalších částech e, CSF. Je potřeba například v oblasti sociálního fondu si ten náskok, který máme, udržet, protože jsme dosáhli velmi dobrého pokroku Chceme ty nejlepší výsledky. Chceme také eh, si udržet tu správnou rychlost v tomto procesu. Pokud jde o samotné plánování různých přeskumů a revizí a harmonogramu, tak to už je odsouhlasené, ale eh, až to bude všechno na papíře, a e, pošleme to všem ostatním. E, já nevím, vy, vy, vy budete ta bojovnice, já budu tím poslem dobrých zpráv. E, já to okamžitě rozešlu všem kolegům, to, jak dopadly ty jednotlivé články, protože i to je velmi důležité. Děkuji. A nyní požádám stínové zpravodaje. Ivers... Ne, dobře, Elizabeth Schroeder. Ivers je s tím spokojen, takže o slovo nežádá. Uvidíme. OK, ich möchte ein paar... Děkuji. Já bych chtěla říct pár drobností. Já jsem jedna z pozorovatelek těchto jednání a musím říci, že tu je taková metoda, která se nám stále více objevuje v těch posledních 14 dnech a to a je nepřijatelná. Konstance eh, okolo toho tak trošičku po špičkách eh, eh, chodila, ale mně to připadá jednoznačně jako neférové jednání a jednání, které pro nás není přijatelné, protože to, to, to vlastně nutně bude znamenat, že uděláme ústupky a nic za ně nedostaneme. Rada se pokouší, i přesto, že se už něco dohodlo a něco se třikrát potvrdilo, Eh, něco, že nám tam eh, začínají tvrdit, že nám tam nějaké slovíčko chybí nebo přebývá a tak dále. A zejména jde o ten kodex chování. Eh, zkrátka máme před sebou text a ten text, který nám je předložen, vůbec neodpovídá tomu, co už se dohodlo, s čím už jsme všichni souhlasili. A to je takový systematický přístup, který na nás neustále vyvíjí tlak. Takže v podstatě, když se něco rozhoduje, ano, ano, ano, to jsou různé technické aspekty a tak dále. Ve skutečnosti jsou to ale vysoce politická témata a e, ve finále se jedná o velmi významnou změnu. A to se děje přesně v těch oblastech, které jsou pro nás důležité. A my ustupujeme, my jsme souhlasili toto rozdělení e, v té e, oblasti těch partnerských dohod, partnerských smluv, a to vůbec nebylo dobré pro nás, že ano? A e, přesně v těch oblastech, kde chceme skutečně čeho dosáhnout, se nám v tom brání. A to je třeba od minulého pátku do dneška. Já, se, já už ty návrhy ani nepočítám, ale nejde to, to nejde prostě. Protože ten kodex chování jsme odsouhlasili už 7. prosince a teď, a, bylo přesně řečeno, jak to je. A teď se podívám na ten text dnešní, a když se podívám na ty dva, tři různé texty e, z posledních dvou, tří dnů, tak tam e, různě ty slovíčka se škrtají nebo se tam přidávají a, eh, a tak dále. Kromě toho zde máme to společné prohlášení. To je podle mě naprostá hloupost, zcela upřímně. Já chápu přístup rady, já chápu, že rada si dělá um, obavy o to, že pak komise eh, zase ukousne s pravomocí rady. Já nevím, možná by se k tomu mohla eh, vyjádřit i komise. Pokud, to partner, pokud ten partnerský proces eh, půjde dobře, tak třeba, tak třeba všechno bude v pořádku, ale ten způsob, jakým se tyto věci zajišťují, je dosti Eh, dubiozní, protože my chceme ty partnery do toho procesu zapojit a teď se to zase škrtá. Je přitom jasné, že ve všech článcích, pokud jde o to programování a kde jsme o tom textu mluvili, neustále mluvíme o tom, že ve všech fází toho programování budou zapojeni i naši partneři. A teď se nám to systematicky škrtá, a říká se tomu technická nebo, nebo, nebo právní nebo, nebo jiné znění nebo co já vím prostě, ale jde o obsah. A je to postup, který se mi nelíbí. Buď se zkrátka souhlasilo, anebo se nesouhlasilo. Takže žádné takovéto metody pokoutního pozměňování textu, to je nepřijatelné. Co se dohodlo, to se dohodlo. A já musím zcela jasně říci, že pokud dnes neprosadíme ten původní text, který jsme už odsouhlasili, tak to bude velký problém, protože tím umožníme radě, aby ten dosažený kompromis zase rozbourala. A e, Jde samozřejmě tomuto výboru jde o to, abychom dosáhli transparentního procesu, abychom měli veřejné konzultace, které budou transparentní, to je velmi důležitá věc. To všechno se nám tam podařilo dostat v rámci našeho mandátu. Všechno to bylo projednáno, všechno to bylo odsouhlaseno a na víkend nám přijde text a tam to zase není. To prostě nejde. Zcela upřímně říkám, že si myslím, že důležité, aby eh, spoluspravodajové a tento výbor obecně všichni řekli, že zkrátka dohody se budou dodržovat, že toto je metoda neseriózní, že to ze strany rady možná může fungovat, ale pro nás to fungovat nebude. Děkuji. Olži Vlasek. Olži Vlasek. Thank you very much, Chair. Um... Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych řekl, že se trochu obávám, že mám pocit, pardon, že jsme všichni zajedno a to je velice důležité. E, velice oceňuji práci našeho vyjednávacího týmu. A také dobře vím, co znamená kompromis. Znamená to, že nemůžeme ve všech oblastech vyhrát. A mám naprostou důvěru a jsem také rád, že hlavní věc, o kterou nám šlo, to znamená zásada partnerství, eh, už se řeší a mám pocit, že pokud budeme ve svém přístupu pokračovat, budeme nakonec s tou prací spokojeni. Takže já už nemám žádné připomínky, sleduji práci a jsem ochoten spolupracovat. Děkuji. Madame la Présidente, merci. Děkuji, paní předsedkyně. My se pomalu dostáváme na konec prvního bloku vyjednávání a myslím si, že již nyní z toho můžeme vyvodit několik ponaučení. Já bych chtěl zdůraznit a plně souhlasím s kolegou Vlasákem v tom, e, že ten tým, vyjednávací tým je velice solidní, my postupujeme jednotně a já si myslím, že to je důležitá věc, nám se podařilo překonat politické zájmy, stranické zájmy, které někdy vedou k rozdílným postojům k některým věcem a daří se nám skutečně eh, postupovat jednotně a obhajovat regiony před ostatními partnery v tom jednání. A to dává E, sílu pozicím, které hájí Evropský parlament. To je moje první poznámka. Druhá věc. My jsme do těchto jednání vstoupili přesvědčeni o tom, a odhodláni, že budeme jednat s radou a s komisí. To znamená, že jsme byli přesvědčeni, že se jedná o jednání tak tomu zjevně nebylo na počátku ze strany rady, která podle mého názoru eh, jednala trošku setrvačně a rada si uvědomovala postupně, že bude muset ve finále skutečně jednat, vyjednávat s Evropským parlamentem. To také vysvětluje pokroky, kterých bylo dosaženo Princip vyjednávání spočívá v tom, že nelze dosáhnout všeho a nelze toho dosáhnout hned, ale došlo k pokroku, co se týče partnerské smlouvy, pokroku, co se týče kodexu chování a e, trialog dnes večer bude velmi důležitý. Chtěl bych také říci, že my v roce 2013 budeme jednat o otázkách, které jsou nesmírně důležité a e, na nich, nebo vůči nimž náš výbor zaujal jaksi silná stanoviska, ať už je to otázka makrokondicionality e, ekonomické a dále otázka tematických cílů. Co se týče odmítnutí makroekonomických kondicionalit, myslím, že náš tým bude muset odolat, vydržet eh, vůči eh, radě a bude potřeba eh, jak si prosazovat silné a jednotné pozice. A co se týče tematických cílů, já doufám, že dokážeme udržet pokroky, kterých bylo dosaženo v eh, změně textu komise, jako například ochrana životního prostředí nebo otázka k kvalitní zaměstnanosti, boj s diskriminací nebo posílení eh, kapacit jednotlivých partnerů, což je aspekt, který bývá opomíjený a přitom je naprosto stěžejní. Takže tolik eh, moje připomínky v této fázi. Děkuji, Joachim. Vážení kolegové, já když slyším, co říkáte, slyším tady eh, jaksi určité mm, eh, to poraženství, co se týče těch jednání. Když se na ta jednání podíváme a podíváme se na výsledky, tak eh, člověk přemýšlí o tom, jestli o tom máme dál jednat. Já nevím, proč jsme byli včera tak slušní. Protože ten, kdo včer, kdo vytvářel největší překážky, to znamená rada, tady ani dneska není. Já vím, že pan Mavrojanis je velmi milý a přátelský, ale um, on tu není, když mu chceme vyjádřit naše námitky a včera jsme zřejmě měli být jaksi explicitnější. Strategie rady je naprosto jasná. E, tady se hraje o čas. Aby... A chce se v podstatě jenom čekat, vyčkávat, a spoléhat na to, že už se to pak nestihne. Ale rozhodnout je potřeba rychle. Zkrátka, buď se bude spolupracovat, a nebo za to bude moc ten, kdo zdržuje, že eh, k prosazení této politiky nedojde. Mě zajímá také to, jakou roli hraje komise, protože tam jsou tři partneři, je to trialog. Jestli je komise na naší straně, a nebo jestli nakonec dělá to jako vždycky, že pokrčí rameny a je na straně členských států. Chci připomenout, že brzy po zveřejnění eh, těchto, těchto jednání šla komise do eh, členských států. Já se musím přitom opravit proti tomu, co jsem říkal včera. Vím, že určité operační programy byly pozastaveny protože se čekalo ještě, že parlament dosáhne určitého zlepšení těch návrhů toho nařízení. Ale vím ze strany některých členských států a regionů, že ty operační programy eh, odevzdané komisi bude, byly odevzdány na základě návrhu komise. A poté eh, došlo k nastavení takové pozice komise, Eh, která eh, v podstatě znamenala jenom návrat k tomu eh, základu právnímu stanoveném Lisabonskou smlouvou a to už nebylo dostatečné, protože tím vlastně vůbec nebyl zohledněn dostatečným způsobem náš názor v té finální verzi těch nařízení. Vůbec pro něj nebyl prostor. Takže chtěl bych slyšet pár slov k tomu, jak se v těch jednáních bude chovat komise. Děkuji. No, if there are any other comments. Jsou další poznámky, než eh, poprosím znovu Konstance Lambert a komise asi se také chce vyjádřit, ale nejprve Jan Olbrecht. Já myslím, že eh, včera jsme se nechovali jinak, jenom jsme eh, mluvili velmi diplomaticky. Byla to vysoce diplomatická eh, rozprava s předsednictvím, ale mezi řádky zazněla i jistá kritika, zejména od naší paní kolegyně. Ale myslím si, že pro nás jsou dva prvky důležité. Jeden je obecnější, na co se chci zeptat. Mílím se snad, Komise a právní služba rady nám vysvětlovaly, že kontrakt není možný z ústavních důvodů. A líbím, mělím se, že pan Van Rompuy má připravené návrhy různých kontraktů mezi členskými státy. Týká se to bankovnictví, ale možná, že to je o něčem jiném. Ale mluvíme o kontraktech. Takže O, o tom jsme byli informováni, že to nejde. To je moje obecná otázka. Buď jsou kontrakty možné, anebo ne. E, nám bylo řečeno, že jsou nemožné. A druhá se týká jejich e, obsahu, protože my tam máme určitou dimenzi v regionálním fondu, pak tam byl seznam měst, pak tam byl seznam kritérií a teď v posledním návrhu Rady CPR se jedná o zásady přípravy. Já nevím, jestli už máte ten finální text, týká se to i té urbání, urbanizační stránky. Nějaké další připomínky? Pokud ne, tak poprosím Anesta Brokra, který je tady za komisem. Ernesta Brokra. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, nejprve eh, poznamenal několik obecných věcí týkajících se úlohy komise a pak se vyjádřím také k některým podrobnostem, o kterých se tady hovořilo. Eh, tady trošku provádíme inventuru na konci roku 2012 a vidíme, že měli jsme před sebou obrovské výzvy, problémy, které představoval balíček komise, naše, co se týká naší politiky. Jedná se o šest nařízení a myslím si, že se do, udělal dobrý eh, pokrok. Myslím, že všechny tři instituce sdílejí pocit naléhavosti a nakonec, jak už bylo včera řečeno, vedlo to k rychlejšímu pokroku v této oblasti než kterékoliv z jiných odvětvových oblastí. A viděli jsme také, že kromě IGTGC, eh, o které se tady včera hovořilo, ve všech jiných oblastech trialog postupoval velmi dobře. A samozřejmě je tady specifický eh, soubor ustanovení týkající se eh, strategického programování CPR a vidíme, že je tady pohyb ve směru dohody a doufáme, že se k ní dospěje. To jistě ukazuje, že zpravodaj a stínoví zpravodajové se o to velice zasazovali a že tady byla velká podpora, která umožnila takový pokrok, pokud jde o úlohu komise. Já určitě alespoň doufám, že máte pocit, že komise sehrávala konstruktivní úlohu, aspoň jsme to chtěli. Pochopitelně, že jsme obhajovali naše návrhy, kde jsme si mysleli, že eh, je to oprávněné a argumentovali jsme ve prospěch stanoviska komise ale také jsme plně respektovali úlohu parlamentu jakožto spolu eh, legislátora, že toto je proces jiný legislativní a že nemůžeme jenom obhajovat eh, stanovisko komise, pokud je jasné, že, legis- že zákonodárci ho nepodporují. A také jsme se snažili být konstruktivní a hledat kompromisy tak aby Rada a parlament se dopracovali kompromisu. Proto jsme e, činili pragmatické formulační návrhy. Doufám, že i toho jste si všimli. My také vidíme naši úlohu v tom, abychom se zaměřili na, eh, dobře na kvalitní legislativu, abychom nakonec měli soubor nařízení, která také budou operační. Totiž má to být regulatorní rámec nikoli pro teoretické eh, důvody, ale má to být dobrý referenční rámec pro státy, regiony, místní eh, orgány, aby mohly realizovat programy v praxi. A to je jistě jedna z kritických dalších úloh, které komise má. Má tomu věnovat kritickou pozornost, tedy zaměřit se na kvalitu konečného výsledku. Teď, abych se dostal k tomu, co to znamená ve smyslu konkrétních prvků strategického programování. To bylo součástí těchto obrovských úsilí v posledních týdnech, jimž se věnovaly všechny instituce. Samozřejmě, že podporujeme představu, aby k tomuto hlavnímu bloku se dospělo k dohodě, protože jsme přesvědčeni, že to vytvoří jistotu stabilního rámce a umožní to členským státům, aby eh, mohli už s větší důvěrou pokračovat s přípravou svých partnerských programů. Určitě to bude velmi důležité i pro budoucí jednání abychom eh, splnili harmonogram, o který nám jde. Tak se nám podařilo uzavřít to, eh, co bylo navrženo ohledně partnerských dohod. Nám se to rozdělení sice nelíbilo, ale nakonec máme pocit, že se dospělo docela rozumnému kompromisu a že je to vázáno i eh, s kompromisem ohledně kodexu chování a to je dobrý výsledek. Čili obecná forma eh, dohody, tak jak je teď prezentována, myslíme, je docela dobrá jak už bylo, se často říká, ďábel tkví vždycky v detailech. A my rovněž sdílíme určité obavy, které tady zazněly v posledních dnech. Totiž, aby nedošlo k nějaké změně v nějakých drobnostech, co by v posledu mohlo způsobit problémy, ať už s tím, aby se udržela celá ta základní koncepce, konkrétně z níž vychází kodex chování, ale aby také pak nevznikl nedostatek jasnosti, což by potom už vedlo k praktickým prováděcím problémům v budoucnosti ohledně retroaktivity eh, kodexu chování. To se tady také zmiňovalo. Tedy komise sdílí názor, že kodex chování, který vstoupí v platnost teprve poté, kdy bude základní akt přijat, nemůže z právního hlediska být retroaktivní. Proto eh, sdílíme názor, že podrobnosti obsažené v tomto kodexu nelze retroaktivně uplatňovat a způsobem, který by mohl eh, zablokovat při přijetí partnerských kontraktů. To zcela určitě není úmyslem komise. A nemáme žádné problémy s prohlášením, které by šlo tímto směrem. Ale kromě kodexu chování jsou tady samozřejmě i určité důležité prvky v článku 5 obecného společného strategického rámce. A to jsou prvky, které by členské státy měly respektovat. Tohle je důležité si rovněž uvědomit. Ještě jedna poslední věc týkající se názvu partnerské dohody, kontraktu. My nemáme na to vyhraněný názor. Je tady jedna věc, která si myslím byla relevantní pro to, jaké stanovisko bylo zaujaté. Totiž eh, my tady hovoříme o partnerské dohodě a ta by podléhala přijetí komisí. To znamená, že to není eh, dokument, který dvě eh, z kontraktní strany podepisují jako tomu je u normálních kontraktů. Čili tolik o tom, o čem se zmiňoval pan Olbrich. Tady by se jednalo o jiný obsah a o jiný způsob vstupu v platnost. Proto jsou tady pořád ještě určité problémy s tím, aby byla dosažena celková dohoda, že tady jsou určité prvky, které nejsou optimálně naformulovány, snad bude ještě možné to opravit. Ale Eh, myslím si, že je důležitá tedy celková podpora, aby se i tyto prvky dopracovaly a tak, aby tady byl ten základ, který členské státy potřebují. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď Konstance. Já, nur noch mal Děkuji. Jenom na závěr jednu nebo dvě poznámky. Otázka té smlouvy versus dohody. My jsme konzultovali vlastní právní službu, ta nám řekla, že právně je závazné obojí a jde o obsah eh, té dohody, nejde ani tak o název. Takže eh, v podstatě eh, nám předsednictví udělalo takový ústupek a přidrží se toho názvu dohoda. Jinak Samozřejmě jsme eh, několikrát řekli, že toto jsme připraveni přijmout takhle, když rada bude chtít slovo, slovo smlouva. Ale eh, o tom, předpokládám, se definitivně bude jednat dnes. Ale ta otázka, proč včera tak eh, slušně. Vy mě všichni znáte, já dovedu být přímá. A včera jsem se explicitně snažila být Eh, vstřícná, protože jsme nejednali s ministrem, ale s jeho kolegou Adonisem. Včera se jednalo o uzavření předsednictví u nás ve výboru a eh, my jsme jen tak jako poznámka pod čarou dosáhli mnoha, mnoha věcí a e, jednalo se o strategicky velmi důležitou část toho všeobecného nařízení. V ní jsme dosáhli kompromisů, které bych si na začátku toho jednání vůbec nedovedla ani představit, že se nám podaří vybojovat. E, šlo o ten princip partnerství, kodex chování, tam jsem si myslela, že to vůbec nepřijmou. Ten multifondový přístup, to je další věc, eh, tento horizontální přístup, který se nám tam podařilo zakomponovat, jak už jsem říkala, je to celá řada prvků, které jsme prosadili. A tím pádem jsme včera klidně se mohli tvářit, že je všechno v pořádku, ale dnes bude poslední trialog k tomuto balíčku a je zkrátka potřeba aby si náš výbor kryl záda v tom smyslu, že jsme dostali nějaký mandát a musíme jasně říci, že eh, zkrátka není možné, aby předsednictví s něčím přišlo a my to přijali, my to zkrátka musíme projednat. Je potřeba ten eh, výsledek, abych tak řekla, ještě začistit, abychom měli jasnou dohodu na stole. Eh, zkrátka, rada si nemůže myslet, že si do té dohody bude připisovat věci, které se už dohodly, že tam nebudou a naopak. Takže včera jsme mohli být diplomatičtí, ale dnes mezi sebou je potřeba jednat jasně, je potřeba zachovat si transparentnost, kterou jsme si budovali v těch mnoha měsících jednání i zde ve výboru, protože když o tu přijdeme, tak ta jednání budou do budoucna daleko, daleko horší, protože kolegové se musí mít možnost spolehnout, že jednáme podle mandátu, že si jenom nevymýšlíme, když nám někdo něco řekne, zase úplně novou situaci. Děkuji. Your time for your report, so, but you're allowed... Nyní vlastně ubíráte čas své vlastní zprávy, ale budíš, máte slovo. Ano, máte pravdu. Já se vzdám části svého času abych eh, no, věnoval tady kolegům z vyjednávacího týmu. Ona je tady trochu nejasná situace, protože moje otázka zněla, zda jedna o dohodu o kontraktu, ale právní služba říká, že není možné mít smlouvu mezi komisí a členskými státy, ale z jiného důvodu zase nic neexistuje mezi eh, členskými státy a komisí, to je smlouva mezi partnery na úrovni členských států. Takže ta otázka pro dnešek je tedy, buď máme na národní úrovni dohodu mezi partnery, a nebo máme smlouvu mezi partnery, protože pak to jde do komise a komise ověřuje, zda je to v souladu správnými texty. To není argu, jaksi, mezi, dohod, jaksi, e, spor mezi členskými státy a my si toto musíme vyjasnit, protože v členských státech roste počet otázek. Je to otázka dohody mezi členskými státy a komisí nebo mezi partnery na národní úrovni, protože na straně komise se e, jedná pouze o souhlas nebo o schválení a schválení se může týkat čehokoliv. Takže máte pak máte kodex chování a jestli se jedná o kodex chování uzavře, jaksi dohodnutý mezi eh, partnery na národní úrovni, tak je to něco jiného než mezi členskými státy a komisí. Čili to jsou dvě zcela odlišné situace. A otázka, kdo jsou partneři, není moje otázka. Já to zaslechl v pracovní skupině rady před rokem před rokem zazněla otázka, kdo jsou ti partneři v rámci té dohody o partnerství. Podle mého jsou to partneři na národní úrovni a mají dohodu, smlouvě a, a takto já to chápu, ale třeba to chápu špatně. Konstanc? Tak, ta partnerská smlouva, eh, o které se teď hádáme, jestli to bude dohoda nebo smlouva, je, mezi členskými státy a komisí. To je ta partnerská smlouva. A tím pádem je to v angličtině jedno, jestli řekneme dohoda nebo smlouva, právně je to úplně stejně závazné. My jsme o tom diskutovali dosti dlouho, v Němčině to tak není, a tím pádem je potřeba, aby to vyjasnili ještě právní služby jednotlivých institucí, ale je to dohoda, je to smlouva mezi členskými státy a komisí. Na národní úrovni jsme původně měli v článku 5 eh, nějaké ustanovení o tom, že bude dohoda v členských státech mezi partnery v rámci toho členského státu. To jsme v těch jednáních neobhájili. Dohodlo se, že bude partnerství, a Lambert mě teď, když tak opraví, při eh, eh, zavádění operačních programů, provádění operačních programů u jejich zprávy, u evaluace a u kontroly. Takže to jsou všechno ty úrovně, kdy ty operační eh, programy budou, do, budou, budou angažovat i partnery. To je na národní úrovni, to se prosadilo, ale ten princip partnerství na národní úrovni, to eh, samozřejmě nebude hodnoceno komisí. Eh, to by bylo proti tomu, co se dohodlo v rámci partnerské dohody. A to je ten rozdíl. Takže na jedné straně máme tu partnerskou dohodu, partnerskou smlouvu, tam řekneme, co je strategicky důležité, a to se bude vyjednávat mezi členskými státy a komisí a na úrovni operačních programů máme úplně jinou úroveň flexibility pro regiony a tak dále. A tu flexibilitu jsme od začátku schvalovali, protože je užitečná a bude se jednat o partnerský princip, který bude v členských státech zachován. Víte, když se budete bavit s Lambertem, tak mě neuslyšíte. <laughs> Eh, řečník bez mikrofonu. V členských státech, to si můžete přečíst v článku 5, v členských státech jsou ty partneři regionální, lokální, eh, veřejní partneři, hospodářští partneři, sociální partneři, velké organizace. To je všechno v článku 5 tam je seznám toho, kdo je partnera. V celém tom kompromisu, v celém tom balíčku pokaždé odkazujeme na články 5, 7 a 8, kde ten princip partnerství je zakotven a popsán a kde jsou nastíněny také procedury. E, pan Olbricht odpěk bez mikrofonu, vůči vládě, říká paní Konstant. Aha, takže vláda je protistranou komise, ano. Můžeme se zeptat eh, kolegy z komise, jestli by to potvrdil? Eh, já eh, chápu, takže tady kolega Teller chce žádat to slovo, ale ono, tato diskuze už je dlouhá. No, dobře. Já myslím, že to bylo od začátku jasné, že komise vychází z toho, že uzavře partnerskou smlouvu mezi členskými státy a komisí a tím se budou plnit cíle nařízení. To je jedna věc. A druhá věc, eh, pak zde máme ty zástupce regionálních organizací a řekli jsme, že my jako parlament jsme toho stanoviska, že když eh, tyto partnerské dohody budou mít pevné cíle a budou tak odsouhlaseny, to znamená mezi komisí a členským státem, že poté eh, předně půjde o to, aby členský stát jmenoval své partnery a smluvně je zavázal v tom smyslu, jak bude probíhat spolupráce. A to, o to jde, to, to tady zatím nemáme. My tu zatím žádné tyto regionální organizace nemáme. Já to slýchám z celé řady regionů, že ty strany uzavírající smlouvy na straně rady vůbec nepřemýšlejí o tom, že by nějaké partnery zavázali smluvně k tomu, aby se spolupracovalo. Eh, samozřejmě bude se tam spolupracovat formou různých těch doprovodných výborů a přípravy operačních programů, ale nikoliv, eh, že by tyto skupiny měly nějaké určující pravomoci při splňování těch cílů stanovených v programu. To bylo odmítnuto. U nás v Německu je to tak, že spolkové státy jsou vlastně sami těmi smluvními partnery, protože mají vlastní, píšou si vlastní operační programy a eh, tyto státy v podstatě mají i vzhledem ke spolkové vládě docela silnou pozici. Ale e, to tak e, s většinou regionů v Evropě není. Ty regiony mají často velmi slabou pozici. A já už upřímně vím o několika spolkových státech v Německu, které seškrtaly své operační programy, které do nich například vůbec nechtějí angažovat e, města. A já si myslím, že e, i toto je téma, které by si v diskusi zasloužilo ještě ostré vystoupení, aby se tyto věci vyjasnily. Já nevím, jestli chce komise zasáhnout do této diskuse. Velmi stručně, jenom, jenom abychom to uzavřeli. E, stručně, dohoda o partnerství je dohoda mezi členským státem a komisí. Je to dohoda, která stanovuje základní priority, které byly schválené eh, mezi členskými státy jako celkem, jaké jsou hlavní cíle a Například se to týká způsobu, jakým horizontální principy budou aplikovány, jaká bude koordinace mezi jednotlivými fondy a nástroji, čili dohoda mezi státem a, a eh, komisí. Eh, Princip partnerství zdůrazňuje, jakým způsobem by členský stát měl eh, implementovat a realizovat ten program, jaké bude mít kategorie, regionální, lokální, veřejné instituce, eh, samozprávní orgány, sociální eh, partneři, zástupci občanské společnosti a jakým způsobem tedy jsou zapojeni do toho procesu uvnitř členského státu, aby připravili eh, partnerskou smlouvu a implementovali ji a implementovali jednotlivé programy. Detaily o tom, jak by toto mělo být nejlépe zorganizováno, tam eh, implementace těch partnerských principů je eh, tedy předmětem kodexu chování. Lamberte, pořád ještě chceš slovo? Říkal jsi, že jsi unaven. Ano, ale tohle to jsou ty nejdůležitější věci, které je třeba vyjasnit. Že jsou tady různé názory. Lidé to vnímají různě. Nejprve k úloze komise. Já jsem měl na začátku pocit, že rada očekávala, že všechno to, co oni dojednají, že se mohou na 100% spoléhat na komisi. Komise poměrně neochotně předkládala své názory s výjimkou několika posledních měsíců kdy přišly s určitými kompromisními návrhy. Takže také se ta, tento dojem obrazil v prvním stanovisko Rady. Takové vyjasnění je jistě užitečné. Teď k těm partnerským dohodám. V našem textu jsme navrhli pro článek 5 že by tam měl být tedy uveden dokument, nazvali jsme to partnerskou dohodou. A tam by se jednalo vlastně o to všechny dohody mezi těmi decentralizovanými um, orgány, organizacemi a tak dále. To slovo kontrakt tam pak nebylo, pak se to zase dalo zpět. A teď eh, v článku 5 je ale dobře definované postavení těch různých orgánů v rámci členského státu. A budeme se muset zabývat tím, jak by to fungovalo v praxi. To musíme eh, promyslet eh, v příštích měsících. Dnes se samozřejmě bude vyjednávat o textu, ale jde o to, aby to fungovalo v tom duchu, jak jsme o tom tady hovořili. Pak jste se Jan také ptal na ty městské oblasti. Jestliže je mandát, aby i toto bylo v partnerské dohodě, tak říkáme, princip pro identifikaci urbe, městské oblasti je to, kde tedy se jedná o akce zajišťující udržitelný rozvoj takovýchto uh, urbanizačních oblastí, oblast městských oblastí. Já ale pořád doufám, že snad se dnes večer dopracujeme nějakého výsledku, leč bude to tvrdé. Děkuji a tím bych ráda uzavřela projednání tohoto bodu. Děkuji všem. Pořád ještě zbývají dva body na našem pořadu, ale nejprve mi dovolte, abych vás informoval o rozhodnutí, které včera učinili političní koordinátoři, co se týče nelegislativních stanovisek. Týká se to kulturních eh, kreativních eh, odvětví. To dostala ECR, námořní doprava a turistika EPP pak resocializace Evropy, to dostali socialisté a demokrati, pak jsme hovořili také o zprávě z vlastní iniciativy a byla učiněna dva rozhodnutí. Jedno k návrhu EPP bude návrh zprávy o dopadech rozpočtových omezení na regionální a doufám, že se dodají i místní orgány a zpráva o implementaci za příští rok. Tady socialisté navrhovali také energetickou účinnost v budovách v souvislosti s bydlením. Tohle se ještě musí vyladit a pak eh, GUE a zelení ti také písemně předloží své návrhy které včera eh, vyjádřili ústně. Co se týče externích studií, tak bylo rozhodnuto, že požádáme o externí studii o eh, dopadu principu partnerství v rámci současného regulatorního rámce. Ale asi se to bude muset ještě také doladit, tedy jak se to bude jmenovat. A pak také koordinátoři budou muset rozhodnout, Eh, o přesných termínech eh, pro delegace našeho výboru příštím roce, protože my jsme se předtím rozhodli víceméně kam a v jakých týdnech pojedeme, ale teď se budou muset už upřesnit termíny. Teď máme ještě dvě zprávy, informace od eh, Jana Olbrichta, týká se to vyjednávání a potom Bastinaru e, fondu soudržnosti. Čili máme 25 minut na to všechno. A na tom bohužel nic nezměním. Takže prosím, já máte slovo. Děkuji, e, paní předsedkyně. Celý ten mm, element Evropského fondu pro regionálnímu rozvoje závisí na CPR, na společných ustanoveních. A proto ten dnešní trialog je právě tak důležitý pro Evropský fond pro regionální rozvoj. Během prvního dialogu jsme se dohodli na rozsahu akcí a na té teritoriální a městské dimenzi už byla možnost to vysvětlit, ale teď čekáme na eh, ten čtvrtý sloupec od rady, protože komise už připravila svoji verzi a teď čekáme na radu. Příští druhé zasedání se týká tematické koncentrace. Rada ovšem si nepřála uzavřít eh, žádný z těchto prvek. Nejprve chtějí závěrečné rozhodnutí o CPR a pak možná také o víceletém finančním rámci. Proč? Protože v tematickém soustředění je problém kategorie regionu a to eh, také se projednávalo tady. Je to přechod, jsou to ty prechodo, přechodové regiony, jsou více vyspělé, eh, méně vyvinuté regiony. A určitě tady, tedy jde o to, zda tady budou ty přechodné regiony nebo ne, tato kategorie. A pan Van Rompuy naposledy navrhoval, aby do toho rámce se zahrnuly i ty přechodné regiony čili eh, teď eh, ještě nevíme přesně, jak bude vypadat ten poslední návrh, ale zřejmě ty přechodné regiony v přechodném stádiu, eh, ty tam budou. Otázka je, kolik peněz na ně budou a za jak se bude s těmito regiony zacházet z hlediska jejich způsobilosti. Proto tematická koncentrace se dělá podle typu regionu. A my navrhujeme, jakož my, Evropský parlament, navrhujeme, aby tady byly tři typy regionů eh, méně vyspělé, více vyspělé a mezi nimi ty v tom přechodném stádiu. A my nenavazujeme více peněz, ale eh, jinou tematickou koncentraci, která měla by být ve třech typech a ne, jak to navrhovala komise a rada, kteří chtěli dva typy protože návrh komise byl takový, abychom s těmi více vyspělými a přechodnými regiony zacházeli stejně. My s nimi chceme zacházet zvlášť, například tematická soustředění 55, 50% na méně vyspělé regiony, 80% na více. A my jsme navrhli 60% na ty v přechodném stádiu. Komise chtěla 80% a dá to dohromady i s těmi vyspělými vyspělejšími, rozvinutějšími. A to v tom je ten rozdíl tři tematické cíle si myslíme by měly být otevřeny i vůči tomu čtvrtému. Komise při závěrečném jednání bude navrhovat asi ICT. My navrhujeme, aby se to čtvrté nechalo otevřené. Můžeme očekávat velký odpor ze strany rady, protože, jak už to dneska řekly i nezistovkovky, ta, ta čtvrtá, to asi by měla být doprava a to by vlastně pohltilo všechny peníze z tematického cíle. Proto jsme tedy v takovéto situaci při vyjednávání, kdy se ptáme, zda v rámci mandátu máme to čtvrté nechat otevřené, anebo máme souhlasit s komisí a radou, že to bude ICT. Zaprvé se jedná o problém typu regionu. A pak je tady otázka také postupného stahování. Pokud nebudou žádné eh, přechodné regiony, pak bude jiná situace, protože a pokud ne, pak tady budou ty původně méně vyspělé, které najednou se dostanou mezi ty, které jsou vyspělejší a chceme s nimi zacházet jako s těmi přechodnými, neznásobovat kategorie a pak budeme mít ty formálně, eh, které, kde se to bude stahovat, které jsou ty vyspělejší. Uh, a to má eh, zase, eh, to naráží na velký odpor v komisi i v radě. Chci vás tedy pouze informovat o tom, že to bude hodně těžké. Máme tady problém s energetickou účinností, ale to vlastně zase takový problém není, protože skoro všichni eh, schvalují to, aby to šlo nahoru od 6 na 15 až 22 v těch rozvinutějších. Takže tady žádné velké problémy nejsou je to také problém, jak zacházet za zvláštní, se zvláštními alokacemi pro nejvzdálenější regiony. Za to má být také v rámci tematické koncentrace ne. A v tomhle, o tomhle se debatuje eh, mezi členskými státy a radou. Do těchto um, diskusí my se zase tolik nezapojujeme, ale ta diskuse probíhá. Tudíž, paní předsedkyně, tím bych skončil a za projekci říci, že čekáme na ten čtvrtý návrh, týká, eh, týká se to rozsahu akce a městské dimenze a za druhé čekáme na poslední a závěrečnou diskusi a tematické koncentraci. Ale pokud CPR nebudou dokončeny, pak si nemyslím, že rada bude ochotná k tomuto zahájit diskusy. A úplně na konci asi spolu s Konstancí bych řekl, že doufám, že Irové budou stejně schopni jako Adonis. Eh, ne, pokud se týče způsobu práce. Můžeme říci cokoliv, ale nemůžeme říci, že nebyl profesionální. Eh, možná, že ale způsob práce nám dělal jisté potíže. Měli bychom být upřímní, co se týče kyperského předsednictví, že na profesionální úrovni opravdu splňovali vysoké normy. Děkuji. Děkuji. Takže mám možná minutku na připomínky případně k Janově zprávě, jestli nikdo se nehlásí. Výborně, dobře, takže eh, komise taky nechce nic doplnit, takže můžeme přistoupit dát slovo Viktorovi. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, my jsme měli jenom jednu schůzku, protože rada předložila svůj návrh velmi pozdě. Co se týče vývoje, tak já bych především chtěl poděkovat za disponibilitu komisi. Měli jsme výbornou přípravnou schůzku před zahájením trialogu a to hodně pomohlo e, našemu úsilí dosáhnout výsledků. Co se týče obsahu trialogu jako takového, jsem obecně poměrně spokojený s výsledkem protože jsme dosáhli tím jednáním, ta jednání nebyla mimořádně obtížná a přesto jsme dosáhli poměrně pár dobrých výsledků. Nejdůležitější bod, o kterém bych chtěl hovořit, je ten, který se týká klíčových otázek především investice do životního prostředí. Tam jsme se dohodli, že komise předloží návrh, tak aby zahrnula tu zmínku ohledně obnovitelných zdrojů a, a e, energetické efektivnosti. Všichni s tím souhlasili. Potom Evropský parlament předložil další pozměňovací návrh do článku 2. To se týká e, evropských nástrojů e, a týká se to převodu prostředků z Fondu soudržnosti do jiných nástrojů. Rada byla proti, říkala, že nemá mandát, ale my jsme trvali na tom, že že za náš výbor a s mandátem, který jsme v červenci dostali, musíme také zmínit v nařízení o Fondu soudržnosti otázky CF, potud pokud tato témata mají vliv na nařízení o fondu soudržnosti. Budeme o tom znovu hovořit, až bude dosaženo e, určité dohody ohledně víceletého finančního rámce, protože to na to má velký vliv. Dohodli jsme se ohledně posměvacího návrhu Evropského parlamentu e, vyloučit nejenom odstrojení, ale také mm, e, stavbu jaderných zařízení Dále ustanovení týkající se vyloučení některých aktivit, tam jsme měli stejný pozměňovací návrh jako rada, takže náš pozměňovací návrh byl přijatý, e, dálkové topení a kogenerace mohou být e, volitelné, e, tak jak jsme to uvedli v tom našem předchozím vystoupení, co se týče zařízení přesahujících 20 MW. Pak jsme měli problém s tím, že jsme chtěli hovořit o investičních prioritách, které mají vliv na fond soudržnosti, to je ten článek 3. A konečně, co se týče možnosti zlepšení efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie v rámci bydlení, tam taky eh, jsme měli vlastně návrh skoro stejný jako návrh rady. U článku 3, u investičních priorit, tam rada učiní návrh na zahrnutí zřejmě jiným zněním, ale ve stejném zhruba rozsahu i malé a střední podniky, které by také mohly být příjemci podporou, podpory na zvýšení efektivnosti energetické. A potom e, dohoda ohledně Natura 2000, ale hlavní problém, který jsme měli, se týká toho, že jak rada, tak komise jsou proti pozměňovacímu návrhu, který e, by e, uvedl Eh, podporu pro eh, dálkové topení a kogenerační jednotky, eh, nikoli z důvodu obsahu, ale protože jsou přesvědčení, že pokud by tam tato investiční priorita byla vložena, pak by se uzavřely dveře dalším prioritám, které tam zmíněné nejsou je to trošku nepřijatelné, protože my jsme na tom hodně trvali. My jsme opravdu chtěli, aby dálkové topení eh, a vysoce efektivní kogenerační jednotky byly investiční prioritou a ne jakoukoliv prioritou. A proto bych chtěl říci, že já jsem vedl neformální jednání se všemi členy vyjednávacího týmu. Všichni zopakovali jaksi plnou podporu této myšlence takže já bych se této pozice rád držel. A na stejné téma bych chtěl zmínit jednu myšlenku, která byla akceptovaná všemi stranami a sice, aby stejné ustanovení bylo e, obsaženo v rámci ERDF a Fondu soudržnosti, co se týče efektivnosti energetiky v bydlení, dálkového topení a vysoce efektivní kogenerace. E, čili aby se tam použilo stejné znění, aby tedy ten text byl konzistentní, e, pokud se jedná o stejná témata. A závěrečná poznámka z mé strany, eh, strany kladu si otázku, tuto eh, rada předložila myšlenku eh, ohledně nezařazení dálkového topení a přitom mnoho členských států ústně, jak si tu myšlenku podporuje, ale po, po skončení toho našeho prvního trialogu mm, to, toho není patrné, nicméně já stále věřím, že se to podaří prosadit, protože pro nás výbor je to opravdu významné a je to jasné, myslím, i z pohledu našeho mandátu. Děkuji. Děkuji, jenom jeden na připomínka k tomu, co říkal Viktor. My musíme taky vzít v úvahu to, že jakmile členské státy e, e, budou znát své státní, jak si ty, ty položky eh, pro, eh, na, na národní úrovni, tak potom se mohou také začít jak si posouvat trochu jejich priority a pak se mohou změnit i jejich pozice. Co se týče eh, těch regionů přechodu, tam ta, eh, ten úsek, který byl v uvozovkách nebo v hranatých závorkách nějak zmizel, že se jednalo o nějakou niž, nižší hustotu než v minulosti, ale to tam není. Takže něco k eh, Viktorovi, prosím. Já mám otázku. Co se týče seznamu projektu, bude to v příloze? A kdo o tom rozhodne? Ne, já, eh, já Eh, my, eh, my jsme to vzali tak, jak to je, to znamená seznam eh, projektů, jestliže dojde k Eurofacility. Tam to se o tom nejedná v souvislosti s nařízením o fondu soudržnosti. Toho by se to týkalo jedině, pokud dojde k transferu prostředků, ale seznam projektů to bylo v tom původním návrhu komise. Ještě jsem zapomněl říci, že detailní výsledek prvního trialogu je již připravený sekretariátem a kdo by se na to chtěl podívat, na ty podrobnosti, tak ten to najde. Já bych vás také chtěla informovat, že včera večer se konala schůzka s irským předsednictvím a byl vyjádřen velký závazek, aby se celý vyjednávací proces dokončil za irského předsednictví pokud to mohu ehm, převést do toho, co to znamená pro společná ustanovení, tak asi ve výboru by se mělo na 90 eh, hlasovat eh, v únoru nebo v březnu, že už by to mělo být dohodnuto na 90 respektive do let, aby to každopádně mělo být celé hotové. Pokud už nikdo nic nemá, pak bych ráda projednávání tohoto bodu uzavřela a chci vás také informovat, že budeme mít příště delší zasedání, tři půlky dnu, 23. a 24. ledna. Máme už také spoustu dohodnutých termínů na trialog s IRI. Bude nás čekat hodně práce v lednu, takže pokud jste schopni začít brzy pracovat, tak eh, budete mít hodně co dělat. Přeji vám krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku a děkuji. A přeji to též i tlumočníkům.